Dear colleagues, Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že můžeme zahájit hlasování. Připomínal jsem všem kolegům, že dnes budeme hlasovat elektronicky. První elektronické hlasování se týká bodu 7, povinné označování země nebo místa původu u některých potravin. Budeme, máme pouze jediné hlasování, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni? Ještě ne? Takže ještě počkáme, ještě jeden kolega nebo paní kolegyně neodhlasovala. Pořádku? Ještě ne? Hlasovali všichni? Končím hlasování. schválena. Nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Druhé hlasování týká se <clears throat> epidemie viru Zika. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No, tak. Jednomyslně. Schváleno. Takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Projednání navrhu usnesení, které se týká povinného označování země nebo místa původu u některých potravin. Je to bod 9. A rovnou dám slovo spoluspravodajům. Nejprve paní Glenis Vilmot. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Už rok, už před rokem parlament schválil usnesení, které žádalo povinné označování země nebo místa původu u masa a zpracovaných masných výrobků. A teď se tedy říká, že to bude zavedeno ve Francii, takže myslím si, že to je velký krok vpřed. Ale jsem zklamaná, že komise stále Eh, nechce zaručit to, že všichni, Evrop, všichni Evropané budou mít ty též informace k dispozici. Takže komise vlastně splnila ten úkol pouze polovičatě. Žádali jsme o povinné uváděvání země původu u málo zpracovaného masa a u málo zpracovaných mléčných výrobků. To jsou produkty, které podle, našich, eh, eh, které podle našeho stanoviska je nejzajímavější pro spotřebitele. A myslíme si, že pro e, výrobce by to nemělo být tak těžké. Zatím je to dobrovolné a ukazuje se, že někdy e, spotřebitelé vlastně mají pocit, že ta informace je zavádějící, když tam chybí. Ehm, komise říká, že by to bylo příliš drahé, vždycky tak to říkají a vždycky, když se jedná o mlékárenství, tak eh, komise tam eh, má eh, informaci, že ten průmysl to možná příliš přecenil, jaké by byly ty náklady. Je to tak, že spotřebitelé chtějí vědět, odkud pochází potraviny. Může se to týkat třeba otázky zdravých životních podmínek zvířat, nebo je to z toho důvodu, že třeba spotřebitelé chtějí místní produkci zemědělců. A mm, myslím si, že Eh, je to divné, že, že vlastně zatím to povinné označování původu je pouze u některého masa. Eh, mělo by to být eh, třeba u um, ehm, by to být u všech, třeba u koňského masa už je docela dobrý systém dohledatelnosti, takže já nechápu, v čem je problém, proč se to nedotáhne. Také je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud pochází jejich potraviny, aby měli důvěru v potravinový řetězec a je tedy také důležité, aby spotřebitelé dostali to, co chtějí, protože oni mají právo na tyto informace. Měli bychom ze všech sil zajistit to, že, info, že spotřebitelé ty, tyto informace budou mít k dispozici. Děkuji za tento úvod a nyní paní Jater, Jater, Jater Maky, spoluspravodajka. Děkuji, já budu stručná. Chtěla bych zdůraznit nutnost otevřenosti a práva spotřebitelů znát zemi původu anebo místo provenience u některých potravin. Ale zároveň Je důležité si uvědomit, že to nakonec může vést k nákladům u pr- průmyslu. Musíme eh, se snažit o to, aby eh, další dodatečná administrativní zátěž byla distribuována rovnoměrně, aby to nepostihlo průmysl. Zároveň bych chtěla říci, že podle těch čísel, která jsem viděla, tak eh, ta čísla těch nákladů jsou příliš vysoká. Ehm, nemělo by to být tak, že se průmysl schová za příliš složitý řetězec eh, toho, jak ta potravina byla ehm, vyrobena. Musí tam být dohledatelnost a také je to důležité z toho důvodu, eh, když by byl nějaký problém s tou potravinou, tak aby se hned vědělo druhý den, odkud ty složky pocházely. Takže bych chtěla, aby komise zahájila řádnou rozpravu o povinném označování potravin. Nyní paní Bojlan zde není, takže paní Rivazy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla položit otázku komisi, protože nechápu její jednání. Eh, z 13. prosince 2013 byla přijata zpráva, že bude potřeba zavést povinný systém označování eh, některých potravin, potom následuje zpráva z roku 2015, kde také hovoří o povinném označování mléčných a dalších eh, mlékárenských a masných výrobků. A tak ve všech možných průzkumech spotřebitelé prohlásili, že jsou proto, aby byl zaveden systém, který bude informovat o původu potravin. A co s tím komise udělala? Nic. Ale já si myslím, že na čase s tím něco dělat, že u eh, mléka a mléčných eh, výrobků, stejně tak u masných výrobků, jako jsou eh, klobásy a slanina, tak to všechno by mělo eh, se už konečně udělat. Eh, někdo namítá, že to je příliš drahé, ale u nás ve Francii byli všichni proto, aby se to konečně zavedlo. A zavedlo se to, eh, protože producenti chtějí, aby mohli prokázat nezávadnost a kvalitu svých výrobků a spotřebitelé chtějí se v tom lépe orientovat. Jak víte, teď také kole petice, která požaduje, se zavedlo označování také u Ehm, ehm, živočišných výrobků, které pocházejí ze zvířat, která v krmivu měla GMO. A pokud eh, to tak je, proč bychom to neměli vědět? To je přece informovaný, eh, informované rozhodnutí. Pouze na základě informací se člověk může svobodně eh, rozhodnout. A to je petice, která získává čím dál tím více podpisů. Další požadavek, to je úroveň CO2, které bylo mm, vypuštěno v průběhu produkce daného výrobku. Eh, Vzměnil se například, že mléko eh, v Dánsku je levnější než mléko, které eh, se vyrobí a prodává ve Francii. A to protože se do toho nezapočítává doprava, která vedla k vypuštění emisí CO2. A potom jde také, aby se označovala zvířata, která vznikla z klonu. A e, stejně tak je potřeba označovat, jestli e, byla chráněna diverzita, jestli e, ta zvířata byla e, nebo při chovu těch zvířat byla uplatněna pravidla pro pohodu zvířat. A komise to všechno blokuje, takže mě by zajímalo, jestli nám to může nějak vysvětlit. Thank you very much. And now... Děkuji. Nyní pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Naše politická frakce se na tuto zprávu mm, dívá následovně. E, my se na to díváme jasně. Naším cílem je to, že byste mělo být povinné označování původu potraviny u všeho. A zatím to není takto zaručeno protože to má jednak dopad na kvalitu a mm, zdravotní nezávadnost výrobku, ale také vlastně je to dobré i pro toho spotřebitele, aby si vybral, jakou třeba čokoládu nebo jaké těstoviny si vybere podle té informace na štítku. Samozřejmě to všechno nejde všechno udělat eh, z minuty na minutu, takže je důležité, aby průmysl měl dostatek času, aby se dokázal s těm novým požadavkům přizpůsobit. Potřebujeme tedy určité přechodné období. Už nyní některé, někteří výrobci eh, ukazují místo provenience a ostatní nikoli. Je důležité zaručit, že výrobci, kteří uvádějí místo provenience, by měli mít určitou přidanou hodnotu a že ti, kteří se rozhodnou to tam neuvádět, tyto informace, tak by tedy vůbec neměli hovořit o původu produktu, protože vlastně to může vést k nekalé konkurenci. Mm, neměla, eh, myslím si, že by tedy zde mělo být určité, mělo by zde dojít k určité regulaci toho dobrovolného označování. V současnosti evropská legislativa říká pouze to, že dobrovolně můžete uvádět na etiketě místo nebo zemi původu, ale to vlastně mm, není úplně uh, Eh, nemá to takový dopad. Musí to být vnitrostátní orgány, které budou oplatňovat tyto principy a vnitrostátní orgány eh, o to nemají zájem. O co se zde vlastně komise snaží? Snaží se tedy chránit uvádění země původu a jak je to, eh, když je to tedy mimo Evropskou unii? Děkuji a Nyní ještě eh, otázky z pléna, paní Somr. Děkuji pěkně. Téma označování zemí původu nás zaměstnává již řadu let. Všechno to samozřejmě souvisí s informacemi o potravinách a souvisejícím nařízením. Ráda bych připomněla jednu věc. Jsou tady kolegyně a kolegové, kteří se vyjednávání během minulého legislativního období zúčastnili. Rada ministrů ten požadavek parlamentu o označování země původu souhlasila pouze e, za předpokladu nebo za podmínky, že komise provede posouzení dopadu. Komise to provedla. Nicméně v poslední době se ukazuje, že na stole je usnesení, které požaduje. Vlastně komise něco odmítá, a to z politických důvodů. Proto komise nebude provádět toto posouzení znovu. Bylo uvedeno, že náklady jsou příliš vysoké. Především ve zprávě o označování masných a zpracovaných produktů odmítla komise povinné označování a ve své poslední zprávě k označování mléčných výrobků a skupového a dalšího masa došla komise k závěru, že poměr nákladů nejsou v poměru k užitku nebo nejsou poměrné eh, potřebám konzumentů, kteří nejsou ochotní platit víc. Proto plánuje komise návrh zákona, A v návrhu usnesení, který je k dispozici, se snažíme přemět komisi k tomu, aby toto označování umožnila u málo zpracovávaných potravin. Komise ve své zprávě konstatovala, že samozřejmě náklady na označování země původu budou stoupat podle způsobu zpracování příslušných potravin. Samozřejmě je to relativně mírný nárůst vůči málo zpracovávaným produktům. Samozřejmě jde o to, aby se také označil původ ingrediencí. Problém však eh, spočívá v tom termínu málo zpracovaný produkt. Máme pouze nespracované a zpracovávané produkty. A nyní probíhá diskuse o tom, co to je málo zpracovaná potravina, co je velmi nebo složitě zpracovaná potravina to už máme samozřejmě i v tom nařízení o označování potravin. Moje kolegyně se těch jednání zúčastnila a je jasné, že e, toto není možné používat. E, Uzeněna není málo zpracovaná potravina. Mnohdy ale nevíme, co se v ní všechno nachází. Jsou uzeněny, e, které prošly Eh, celou řadou kroků během zpracování, ale není uzeněná jako uzeněná. Kde vést tu hranici? A proto jsem navrhla, aby minima, abychom se snažili minimálně o určitou definici. Autoři návrhu usnesení odvedli dobrou práci, jsem jim vděčná, protože eh, nadnesli otázku Eh, definice málo a silně zpracovávaných eh, potravin, které jsou v tom návrhu usnesení. A to je také obsah té ústní otázky. Otázky k ústnímu zodpovzení, pardon. A teprve poté, co bude tato definice v zákoně, lze rozhodnout, zda vůbec lze přistoupit k označování země původu a tak dále. Protože pokud není definice, není možné požadovat také označování původu. Podíváme se ještě na to jinak. Neočekáváme um, odpověď komise na tuto otázku. Komise prostě ověří, zda je možné tuto definici vytvořit, ale my chceme toto označování původu mlečných a masných výrobků v zpracovávaných produktech a proto považuji ten text usnesení za chybný. Je neproporcionální a proto eh, jsem stáhla svůj podpis z tohoto návrhu usnesení. Také mne e, rozněvalo, že vlastně kolegové z ostatních e, skupin e, nebudou v úvahu ty informace, které jsou v této, v této zprávě komise, které vycházejí z určitých studií. Existuje generální ředitelství, které se příslušným tématem zabývá, ale pokud bychom eh, tvrdili, že eh, údaje komise nejsou důvěryhodné, tak se komise může eh, práci ušetřit a poté bychom také mohli rezignovat na dopady Eh, pro řadu lidí ehm, mnohdy to označování není důležité, protože eh, nejsou eh, ochotní přeplatit si za, za to označování. Poté skandály s, s potravinami, se škodlivými potravinami. My víme, že těmto skandálům se nebude moci zamezit ani jakýmkoliv označováním eh, země původu. A označování potravin eh, nelze zaměňovat s tématem bezpečnost potravin. V případě masa a příměsí je jasné, že e, vlastní užitek je mnohdy členským státům bližší. Existuje protekcionismus a v takové míře, že je ne, e, ne, neúnosný. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji a nyní pan, paní jo. Vážení kolegové, pane předsedo, Podobně jako moje kolegyně Miše Rivazy, já bych se chtěl obrátit na Evropskou komisi, protože první, co člověku přijde na mysl, když přemýšlí o tom, jestli může vůbec souhlasit eh, s, touto, s tímto usnesení, tak eh, si uvědomíte, že tři roky po tom odhalení toho skandalu s koňským masem, tak ještě pořád nemáme systém eh, označování původu potravin, že asi 90% spotřebitelů požaduje, aby bylo možné u těch eh, hotových a zpracovaných eh, masných výrobků bylo možné to vysledovat. A víme, že už se tím zabýval parlament v předchozím složení, i teď po volbách. Už jsme žádali komise, aby zrychlila předložení toho návrhu na řízení, aby to označení bylo povinné. Aby eh, bylo označen, byl označen původ masa pokud je jedním eh, z, jednou z ingrediencí v eh, daném jídle. A Evropská komise se pouze zhodla na pouze odhodlal k tomu e, pořídit studii o e, dopadech takového nařízení s tím, že by to bylo nákladné jak pro e, soukromý sektor, tak i pro spotřebitele. Takže je to důležitá, důležitá zmínka. Dostal se tam uvádějí ty náklady ve výši 20 až 50 to může by to mohlo zvýšit cenu těch připravených výrobků o 20 až 50 eh, Spíše se tady hledají tedy překážky a víme, že ten tlak musel být velmi velký ze strany těch výrobců. A Někdo ale komisi měl říct, že to nebude znamenat e, vyšší náklady pro spotřebitele, ale pro výrobce, protože výrobci musí dostat těm požadavkům. A já si myslím, že ta čísla jsou tak jako tak eh, přehnaná. Ten systém vysledovatelnosti původu masa funkcionuje, mož, pardon, funguje a je možné ho rozšířit i na další, například ty hotové e, výrobky, kde maso je jedním, e, jednou ze složek Jinak eh, v loňském roce eh, ta, ta hotová jídla, eh, nebo jejich cena stoupla o 0,7%. V případě například hotových lazaněj. Taková jsou skutečně čísla. Takže jsme velmi vzdáleni těm obrovským nákladům, které komise odhaduje na 20 až 50 A ten e, dobrovolný systém, který upřednostňuje komise v případě těch hotových jídel je naprostoj, naprostým selháním. A to také po to nedávného průzkumu, který se konal e, nedávno, kde 55% eh, hotových jídel neuvádí původ e, těch složek. 75% například eh, klobás eh, nebo i sendvičů, eh, které obsahují podobně teplně zpracované výrobky, neuvádějí původ svých těchto ingrediencí. A proto je potřeba přijmout usnesení, které bude velmi vážně po komisi požadovat, aby konečně přišla s návrhem povinného systému označování, aby se to vztahovalo na mléko, mléčné výrobky a další druhy masa. A já vám mohu říci, že Francie eh, v tomto okamžiku zvažuje eh, zavedení eh, označení původu u mléka a u zpracovaných mléčných výrobků. A já myslím, že to tak dělá i řada dalších členských států. A je tedy nejvyšší čas s tím začít něco dělat a chránit evropské spotřebitele. Dear colleagues, we have ten requests. Děkuji pěkně. Máme deset žádostí od eh, deseti kolegyň a kolegů, takže prosím, buďte slušní, paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že Eurobarometr provádí průzkumy, které jsou také zmiňované v tom textu a které ukazují, že spotřebitelé eh, by skutečně chtěli mít informace o tom, jaký je původ těch potravin, které si kupují a které se dostanou na jejich talíř. A mně to přijde také důležité, už protože by si spotřebitel mohl více vybrat, mohl by e, přesoudit i nějakou hodnotu tomu, odkud eh, to dané zboží pochází. Všichni hovoří o nákladech, které by to mělo. Pokud ten systém označování bude ale dobrovolný, tak eh, ty náklady budou opravdu relevantní, protože některé potraviny, které to budou mít, budou prostě o něco dražší než ty, které to obsahovat nebudou. A nastane tady rozdíl. Pokud Eh, ale ten systém bude povinný pro všechny, tak eh, ty náklady budou stejné pro všechny a tím pádem eh, ty podmínky budou rovné. V praxi ty náklady Eh, ale nebudou tak komplikované, protože lze najít různé studie, které, které uvedějí úplně jiná čísla. Někdo tady teď říkal, že komise ty náklady přehání, ale bych byla velmi ráda, aby se na to komise ještě jednou naprosto seriózně podívala, velmi podrobně, aby nám řekla, jak na tom jsme, protože těch rozdílných stanovisek a rozdílů mezi těmi různými studiemi je příliš a my musíme eh, eh, být schopni se o něco opřít o nějaké spolehlivé údaje. A to je také předmětem toho pozdějacího návrhu, který já předkládám s paní Dělé. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji pěkně, pan, pan Vítejma. Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek k tomuto usnesení. Jedna věc, kterou také zmínila paní Somer. Jak můžeme najít jasnou definici? Jaký je rozdíl mezi málo a velmi zpracovanými potravinami? Měli bychom na, nalézt odpověď ještě předtím, než budeme eh, chtít uzákonit po, eh, povinné označování. Já si myslím, že spotřebitelé se orientují především cenou, poté eh, chutí, poté trvanlivostí a poté teprve tím označením původu. Samozřejmě pro nás je snadné um, přijít s novými zákony. Ovšem, jak budou výrobci uh, krýt náklady s tímto související? Jak můžeme zajistit uh, označování na uh, státní úrovni. My tady vypracováváme legislativu, která by se měla týkat všech států. Proč tedy rozlišovat mezi povinným označováním na národní úrovni? Možná bychom se měli eh, pokusit eh, vytvořit něco jako označení EU a označení mimo EU. Děkuji, uzavírám seznam řečníků. Pan Fielner. Děkuji. Já souhlasím s těmi předchozími řečníky, ale není mi eh, jasné, eh, co řekla kolegyně s tím tedy, že nechápe ten problém. Já bych to pojal obráceně. Spotřebitelé se s těmi setkali. Výrobci to někde dělají, někde ne. To znamená, že ti, kdo to chtějí, tak eh, si můžou vlastně mají to k dispozici, toto začení a ti, kteří nechtějí, tak to nemají. Takže pokud by to všichni spotřebitelé skutečně chtěli, tak eh, by se to dostalo všem. Není to žádná velká, velká věda. A teď argumenty, proč bychom to měli požadovat, je tady pohoda zdraví zvířat, eh, ekologické důvody a tak dále. Já nevím, ale já jsem zjistil, že tento výbor eh, usiloval o vytvoření společných pravidel pro jednotný trh se společnými zákla- za standardy. Vy chcete povinné označování země původu. Já uznávám, že tady jde víceméně o odstraňování hranic v Evropě, v Evropě, kde existují regiony, eh, proč bychom měli usilovat o označování země původu? Proč ne o regiony? To je relevantní. Může řeknete, že to je nepraktické, nemožné a irrelevantní, ale povím vám jednu věc. Tak vypadá váš návrh. Je nepraktický, irrelevantní a možná nerealistický. Thank you very much. Děkuji pěkně, paní Tornáno. Děkuji, pane předsedo. Více než před rokem Evropská komise ohledně to označování výrobku uvedla, cituji, že to by nemělo uvádět spotřebitele v omyl ohledně původu protože tyto informace on zohledňuje při nákupu. Zejména u masných výrobků je to evidentní požadavek, eh, který by měl velké výhody pro spotřebitele. Takže tento požadavek mít povinný systém označování se odvíjí od toho skandálu, který se odehrál před třemi eh, lety, kdy se eh, v hotovém jídle, tedy v lazáních, objevilo koňské maso ty náklady, o kterých hovoří komise, jsou spochybňovány v případě, že bude zavřen všeobecný systém označení původu. A je potřeba říci, že některé, někteří výrobci samozřejmě mají velký zájem na tom, aby ty náklady byly co nejvíce nadsazené. Eh, je evidentní, že potřebuje mít lepší eh, transparentnost eh, ohledně původu masa a musíme to dbát zejména k tomu, že máme velkou obchodní výměnu mezi členskými státy. Já si myslím, že je to nezbytný systém, který povede k zvýšení kvality a rozhodně eh, si sluhy, abychom se tím eh, zabývali. Thank you very much. Mr. Děkuji pěkně, pan Dorfman. Děkuji. Já si myslím, že v Evropě máme produkty se s označením původu a z toho poznáme tady, kde byl výrobek vyroben. Máme tady tedy možnost dobrovolně to označovat a já si myslím, že by bylo velice rozumné, pokud bychom měli přesná pravidla pro zlepšení tohoto systému dobrovolného označování tak, aby bylo možné lépe eh, kontrolovat. Poté jsou potraviny, eh, kde toto označení původu není. Kladu si otázku, Eh, proč nenecháme toho ubohého spotřebitele, aby rozhodl sám? My jim musíme stále říkat, co mají dělat? V tomto případě to vůbec nesouvisí s bezpečností. Pokud je produkt vyráběn ve Francii, Švédsku, Rakousku, vycházím z toho, že je vždy bezpečný a pokud není bezpečný, tak máme v Evropě zásadní problém. Není to tady otázka Ehm, bezpečnosti. Proč bychom tedy neměli nechat spotřebitele rozhodnout sami? Pokud by to označování bylo fakultativní, bude trochu eh, dražší a poté by se zdražily i ostatní potraviny. Ale kolegyně, kolegové, ne všichni spotřebitelé v Evropě um, pobírají měsíčně stejný plat jako my. Na to, zapína, na to zapomínáme. Existují spotřebitelé, kteří při nákupu potravin velice, velice pečlivě zvažují, co koupí. A e, proč bychom měli usilovat o to, aby všichni dostali něco dražšího, jenom protože my o tom tady politicky rozhodneme. Dobrá, e, můžeme e, posílit tu, ten systém fakultativního, fakultativního označování. No a závěrem jednu úvahu. pokud bude na každé klobáse, na každém kousku síra v Evropě označeno, odkud pochází, eh, tak se možná přestanou tyto potraviny jíst. Ve finále ten trh zůstane nezměněn. A Já si myslím, že se nebude, nebude jíst více, pokud tam to označení bude. Děkuji pěkně. Paní Garcia. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda také vyjádřila svůj názor k této věci. Údaje, které mám k dispozici a statistické údaje, které jsou mi známy, ukazují, že spotřebitelé skutečně eh, věnují pozornost označení čerstvého masa. Neplatí to tolik u zpracovaného masa. Tam se jedná spíše o tradice, Spotřebitelé vítají toto označování u zpracovaných potravin, ale není to tak důležité jako u čerstvého masa, jak jsem řekla. Takže to jsou údaje, kterými disponuji já. Argumenty bezpečnosti potravin bychom neměli vždy používat, proto abychom eh, podpořili své požadavky na povinné označování země původu. otázka záruky eh, toho, že bude možné vysledovat ten, ten řetězec zpracovávání, je důležitý. Já si myslím, že eh, tady není žádná předaná hodnota z hlediska bezpečnosti. Je nepochybné, že ty náklady pro zpracovatele a spotřebitele jsou již tak jako tak vysoké a na to nesmíme zapomínat. Samozřejmě, životní prostředí i zdraví jsou důležité věci. Nicméně i hospodářská situace zpracovatelů je důležitou věcí. Setkáváme se s opatřeními protekcionismu. V současné době je toto označování dobrovolné a proč bychom to měli měnit? Jsem toho názoru, že to je protekcionistické opatření. A závěrem bych ráda poukázala ještě na jednu věc. Světová obchodní organizace VTO eh, zavedla označování a upustila od toho. Byl to systém, eh, který vlastně byl ilegální. Byl zrušen a v současné době musíme brát v úvahu všechny parametry. Řada věcí, které předepisuje VTO, se mi nelíbí, ale to je teď vedlejší. Pokud tento systém eh, funguje na dobrovolné bázi, proč jej, proč jej eh, měnit? Myslím si, že tam není žádná přidaná hodnota. Děkuji. Nyní paní Kostinger. Děkuji, paní, pane předsedo. funguje. E, po těchto různorodých příspěvcích e, e, bych se vyslovila pro to povinné označování. Je tady potřeba transparentnosti. Spotřebitelé se mnohdy rozhodují pro nákup produktů, kde je prokázáno, že um, při jejich výrobě um, byly dodržovány předpisy pro ochranu zvířat. Myslím si, že zemědělci v celé eh, Evropě eh, musí plnit spoustu předpisů. Mluvíme tady u zpracovaných eh, masných výrobcích, o tisících tunách, kde samozřejmě to zpracování e, dochází k, e, velice často e, k porušování předpisů. No a tam, kde k tomu dochází více, tak o tom spotřebitelé vědí a těm, tomuto nákupu se vyhýbají. Já si myslím, že by bylo velice zajímavé, pokud by se na toto komise podívala. Vejce a vaječné výrobky se ve stále větší e, míře do, do, dovážejí z Ukrajiny a z Turecka a objevují se ve zpracovávaných potravinách, ať už jsou to e, nudle nebo pečivo. A to vede k problémům u našich, spotřeb, u našich výrobců. E, a ještě je tady ještě další aspekt. V současné době probíhá v Evropě eh, emocionální debata o obchodní dohodě s USA. Zde se jedná o importy z třetích zemích a tam samozřejmě není možné vysledovat eh, původ eh, produktů. Do našich potovních řetězců se dostávají ingredience, které pocházejí právě ze třetích zemí a není možné vždycky určit jejich původ a proto bychom měli uvažovat o povedem označování těchto výrobků. Děkuji. Paní Ruiz. Bueno, yo para empezar... Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o nákladech nebo ceně pro spotřebitele, o tom už tady byla několik, několikrát řeč. Mě by zajímalo, jak jste dospěli k tomu odhadu dodatečných nákladů v případě zavedení toho povinného systému označování původu. Protože víme, že cena je určována hlavně trhem a poptávkou spotřebitelů. Eh, já si myslím, že jste k tomu přistupovali eh, eh, ze špatného konce vůbec eh, ne, nemusí dojít k tomu, že cena těch pod, označených potravin bude vyšší, protože um, se ta cena uh, rozloží mezi všechny stejným uh, způsobem. A já si nemyslím, že cena je tím hlavním faktorem. Já myslím, že komise skrývá i nějaké jiné důvody. Možná, že je to kvůli tomu, že někteří výrobci prostě nechtějí označovat své výrobky tak eh, eh, pečlivě nebo tak důkladně, protože by z toho mohlo vyjít najevo, že ta kvalita není až tak vysoká, jako, eh, jak kterou spotřebitel očekává. A já si myslím, že v konečném důsledku by to měl být ten spotřebitel, který by měl v těchto věcech rozhodnout a ten evidentně chce, aby Eh, tady byl jasný systém eh, uvádění původu. Ti, kteří, eh, ti výrobci, kteří upřednostní kvalitu, kteří chtějí, aby spotřebitelé si jejich výrobky kupovali právě kvůli kvalitě, tak ti už uvádějí celou škálu různých informací. Pokud ty informace tam nejsou, tak to je evidentní, že tito výrobci se obracejí zejména na ty, kterým jde hlavně o cenu. A já si myslím, že bychom to měli nechat na spotřebitelích, aby se rozhodli, jestli je to zajímá nebo ne. Hvala vám lijepo. Pa evo, prateći danas ovu raspravu vidi se koliko su naša razmišljenja. Děkuji. Děkuji, také děkuji za tuto dnešní, v této dnešní rozpravě vidíme, že vlastně i v rámci naší politické eh, skupiny nebo našeho výboru máme různé názory. Zastupujeme zde občany a potřebujeme také hrát jejich zájmy a občany od nás něco žádají. Máme několik studií, které jsou velice různorodé. Není to tak, že bych nějak zaslepeně věřila těm studiím. Mm, komise také přinesla určitý výzkum, eh, kde se vypočítává, jak se to označování odráží v nákladech. Eurobarometr má průzkum, kde se ptá, kolik spotřebitelů chcete informace, pak máme dobrovolné označování, povinné označování. Já podporuji ty, kteří chtějí po komisi, aby zadala nový výzkum, aby se ukázalo, co spotřebitelé opravdu chtějí. Někdo říkal, že e, to má být politické rozhodnutí. Já nechci, aby to bylo politické rozhodnutí. Má to být rozhodnutí, které je v zájmu, e, které odpovídá požadavku občanů. Musíme si uvědomit, co občané, pardon, co spotřebitelé opravdu chtějí. E, já volám po transparentnosti Eh, chci ještě říci, že třeba existují velké rozdíly mezi produkty, které se prodávají eh, na trzích východních zemí a západních zemí Evropské unie a myslím si, že o tom bychom se také měli hovořit v našem výboru. Spotřebitelé by měli vědět, odkud pochází jejich eh, výrobky. Já bych chtěla, aby mm, ta studie byla přeskoumána ze strany komise, abychom to pak měli černé na bílém. Děkuji nyní pan Eck. Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dobrovolný systém označování není vstřícný vůči uživatelům. Důvěřovat eh, se vždycky říká, ale prověřovat. Eh, víme, kolik jsme už v milosti eh, zažili skandálu. Myslím si, že maso a mléko se používá jako přísada v různých zpracovaných výrobcích a rozhodně není problém to označovat podobně, jako je to u syrového masa. Já si myslím, že spotřebitel prostě má právo na tyto informace a komise má povinnost eh, jednat preventivně, aby zabránila eh, dalším potravinovým skandálům. Takže eh, tady nejde jenom o náklady, ale o to, že by komise má popisu práce. V Německu jsme měli skandál s jednou firmou, která Eh, milně informovala o původu. Už v průzkumu v roce 2013 90% spotřebitelů prohlašovalo, že chtějí, aby znali původ těch zpracovaných informací, takže by mě zajímalo, proč eh, nenaplníme eh, ta oprávněná očekávání český, evropských občanů. Musí tady být více transparentnosti já si myslím, že je mnohem lepší ponechat to rozhodování na spotřebitele, se rozhodne, jestli dává přednost regionálním, národním anebo zahraničním produktům, spíše než ho udržovat na nejistotě. Označování původu je také pobídkou pro eh, rozvoj regionu, protože tady by to mohla využít řada menších regionálních firm a dodavatelů a také eh, by se tím teoreticky mohla snížit zbytečná přeprava eh, zvířat a zboží, takže zase eh, by to vedlo k omezení emisí. Já si myslím, že je tady celá řada důvodů pro to, aby byl konečně zaveden povinný systém označování těchto potravin. A komise by měla více dbát na požadavky spotřebitelů a neřídit se jenom zájmy výrobců. Miss Rans Garcia. Nichránc Garcia. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že budeme muset k tomuto tématu přistupovat rozumně a se snahou dosáhnout nějaké rovnováhy. Technický problém s mikrofonem. Toto téma musíme, mm, nebo při řešení tohoto tématu, <clears throat> musíme dosáhnout rovnováhy, vyváženosti mezi tím, co bychom chtěli a co je možné realizovat. Myslím si, že na jedné straně musíme pochopit, že pokud chceme sledovat původ potraviny tak proč rozlišujeme mezi zpracovanými a nespracovanými potravinami, nebo mezi těmi málo zpracovanými a více zpracovanými? Já tomu nerozumím, protože čerstvá klobáska eh, a třeba párek, tak jak to budete porovnávat, kam co spadá? Nechci zbytečně zavádět nějaké limity. protože proč by se tam měla uvádět pouze země původu? Proč tam nemá být ta provenience? Proč tam nemá být třeba konkrétní město nebo vesnice? A pokud třeba potravina má chráněný zeměpisný původ, tak víme přesně, odkud pochází, e, tam je uvedený ten region. To je systém, který má chránit určitou úroveň kvality ten, e, tedy ten systém chráněného označení původu. To je systém, který už funguje a nevidím na něm nic špatného. Myslím si, že je nerozumné mít zde nějaký další systém označování. Pak zde ještě zazněl argument přidané hodnoty, který by zde mohl být pro výrobce. Já si myslím, že nejlepší, co můžeme udělat, je eh, nařídit, aby tam bylo označení, zda ten výrobek je z EU nebo mimo EU, protože to prospěje všem výrobcům v EU. Mnoho kolegů také říkalo, že dodavatelé surovin pro e, potravinářský průmysl může být e, z jakékoliv země, těch dodavatelů je velký počet a ve zpracovaném výrobku by pak byl dlouhý seznam zemí, z nichž pochází jednotlivé složky. A to není jednoduché, protože Hmm, to neznamená pouze napsat jiné jméno na tu etiketu, znamená to třeba pro toho výrobce změny eh, databází a různých softwarů. Mně jedno, zda, ten, zda ta složka pochází třeba z Pakistánu, mně je to jedno, já se rozhoduji jako spotřebitelka podle jiných eh, hodnot. Takže si myslím, že bychom se nad tím ještě měli zamyslet. A Myslím si, že maximální hranice je rozlišovat mezi původem, e, zda ten výrobek pochází z EU nebo mimo EU. A otázka, proč by to ten výrobce měl uvádět, proč bychom to měli nařizovat těm výrobcům? Zatím je to tak, že výrobci to mohou a nebo nemusí uvádět. Bezpečnost potravin už je právně upravená a třeba otázka hm, původu zvířat tak je také e, tam ten rozdíl, zda to tedy e, bylo to místo, kde to zvíře bylo chováno, nebo místo, kde bylo poraženo. Když se podíváme na ty důsledky, tak nakonec bychom zaváděli nové limity a nové, e, nové překážky pro spotřebitele ne, nepotřebné. Voorzitter, als ik, eh, als ik dit allemaal aanhoor, dan denk ik, weten mijn collega's eh, Děkuji, já poslouchám s velkým zájmem celou tuto debatu, Poslouchám to, co říkali mý kolegové, ale já si myslím, že tady nejde jenom o cenu, hlavně jde o kontrolu, jak se bude ověřovat to, co se tam bude uvádět, kdo se o to postará, aby to bylo důvěryhodné. A stejně tak ty regionální produkty. Eh, u nás to je velmi malý trh možná, že eh, jsou to velmi známé výrobky, ale je to opravdu eh, Eh, jsou to výrobky, které zaplňují pouze malé místo na trhu. Eh, takže se to všechno bude obtížně eh, kontrolovat a na konci se potom může ukázat, že spotřebitelé nebudou chtít nést ty náklady za ten nový systém. Můžeme uvést příklady z jiných odvětví. Nemyslím si, že je to dobrý eh, způsob, jak postupovat. Děkuji pěkně. Nyní bych rád dal slovo komisi, aby odpověděla na otázky k ústnímu zodpovězení. Paní Juliker. Děkuji pěkně za slovo. Také děkuji za tu živou debatu. Ráda bych připomněla, že v nedávné době eh, nařízení pro ochranu spotřebitelů již rozšířilo ty kategorie pro povinné označování. Kromě hovězího masa je povinné označování eh, stanoveno také pro drůbež, eh, skopové, vepřové a kozí maso. Ve zprávě se také uvažuje o rozšíření na další kategorie produktů, kde se používá maso a mléko jako ingredience. V této zprávě je uveden závěr, že dobrovolné označování původu je nejlepším řešením protože spotřebitelé se poté budou moci eh, rozhodnout pro nákup další eh, toho kterého produktu a že tím nevzrostou náklady ani pro výrobce, ani pro spotřebitele, ani pro úřady. Tento aspekt se v, současné, v současném hospodářském klimatu nesmí zapomínat, poněvadž je mimořádně důležitý. Musíme se také uvědomit, že tržní podíl produktů, které jsou v současné době označovány, jsou velice nízké. To je ukazatel toho, že spotřebitelé skutečně nejsou ochotni platit vyšší cenu. Proto je to proti jejich zájmům. Probíhala také diskuse o nákladech na povinné označování nákladů pro provozovatele potravinových eh, eh, podniků a spotřebitele. Musíme se také podívat eh, na ty náklady, které vyčíslila, vyčíslila potravinářské odvětví. Dalším dopadem je také rigid, zvýšená rigidita výrobního procesu a také nižší konkurenceschopnost všech těch součástí toho, vlastně všech těch subjektů, které se účastní na té dopravě výrobku od výroby ke spotřebiteli. Skutečně je velice těžké eh, určit, co je málo a eh, více zpracovaná potravina. Pro ty málo zpracované výrobky platí, že eh, ten původ surovin se může často měnit a Eh, vlastně poté by tady byla ztracena ta flexibilita pro povinné označování. Proto je komise toho názoru, že eh, její přístup k této věci je proporcionální. Nesmíme také zapomínat, že obecně platí, že označování původu je povinné tam, kdy by mohlo být eh, pro spotřebitele zavádějící. Dostanu se k podvodům v oblasti potravin nařízení také posiluje pravidla pro dobrovolné označování. Podle těchto pravidel, tam, kde je uh, uveden původ a pokud tedy uh, bude rozdíl mezi původem potraviny a původem ingrediencí, tak je potřeba o tom informovat. Tato pravidla je potřeba ještě uh, stanovit a komise má v plánu je um, ustanovit eh, do konce tohoto roku. Takže to jsou konkrétní pravidla pro dobrovolné označování. Ještě dvě věci, na které bych ráda upozornila, které tady zazněly. Jedna se týká konkrétně bezpečnosti potravin. Je evidentní, že komise zastává názor, že je zapotřebí zajistit bezpečnost potravu, potravin bez ohledu na to, zda se tady budeme eh, bavit o označování povoden či dobrovolném označování podle nás nepřispívá e, k bezpečnosti. Pokud se budeme bavit o podvodných praktikách a skandálu s konským masem, tak tam je to jasné. I kdybychom měli povinné označování, tak e, takovýmto podvodům bychom nemohli zamezit. Tím pádem oficiální kontroly a prosazování nebo vymáhání je jediným způsobem, jak zabránit podvodným praktikám. Související akce u těch kontrol samozřejmě jsou mnohem důležitější, protože pomáhají předcházet podvodným praktikám. Je tady ještě jedno hledisko eh, Sledovatelnost eh, v tom řetězci je povinná. Ta sledovatelnost eh, je předepsána u zpracovávaných potravin. Zpracovatel, pardon, sledovatelnost je vždycky možná, avšak existují zcela eh, jasná hranice mezi tím, jestli se to tedy promítne do těch povinných pravidel nebo do pravidel pro povinné označování země původu. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Připomínám lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů, která je 1. března. Hlasovat budeme 22. 22. března a na plenárním zasedání to bude v květnu 1. nebo 2. Dalším bodem pořadu jednání je eh, implementace, pardon, provádění právních předpisů v oblasti zdraví. A jako obvykle dáme nejprve slovo komisi. Požádáme, aby zodpověděla všechny otázky. Eh, máme vždycky problém s časem, tak bych vás poprosil, abyste si na každou jednu otázku vyčlenili tak tři minuty a poté dáme prostor kolegyním a kolegům pan Rýs z Digi Santé k otázce 1. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Takže já nejprve začnu některými faktickými poznámkami. Komise zveřejnila zprávu, která se týká uplatňování směrnice 4. září loňského roku. Zpráva popisuje stávající situaci transpozice směrnice a týká se téměř všech ustanovení, které se týká předchozího souhlasu, um, míry mobility pacientů, informací pacientů a také spolupráce v rámci této směrnice. Další zpráva uh, je plánována na rok 2018. O zprávě se již hovořilo na neformální schůzce ministrů v Lucemburku v září 2015. Rozprava se soustředila na provádění směrnice a spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Takže jak to bylo s přípravou této zprávy? Nejprve bylo důležité Ehm, setkat se se všemi zástupci členských států a eh, hovořit o té technické úrovni těch jednotlivých věcí, které se týkají provádění směrnice. Zároveň jsme se také eh, setkávali se eh, zúčastněnými stranami všech členských států. Komise souhlasila s tím, že bylo důležité získat informace, které se týkaly toho předchozího souhlasu, počtu těch pacientů, a výše informovanosti. Také jsme, jsme schromažďovali informace, která se týkají vnitrostátních kontaktních bodů. Celkem e, nám ty údaje poskytlo 26 členských států z 28. Mm, zahájili jsme tedy e, posuzování dopadu, snažili jsme se tam najít určité osvědčené postupy a také problémy. Mm, týkalo, zkoumali jsme standardy ochrany zdravotní péče v jiných zemích, informace pro pacienty, postupy pro proplácení výloh, eh, informace také třeba eh, zdroje spolehlivých informací. Rovněž jsme do toho zahrnuli i vlastně takzvaný eh, průzkum typu mystery shopping, takže to jsme provedli v některých členských státech podle určitých uh, Eh, podle určitých kritérií, tak tím jsme tedy zjistili vlastně těmito jakými se fiktivními, eh, tím fiktivním poptáváním zdravotní péče v přeshraničním kontextu jsme zjišťovali podrobnosti. Navazovali jsme také na průzkum, který už proběhl v roce 2007. Ukázalo se, že eh, povědomí Evropanů o tom, že mají možnost čerpat zdravotní péči v jiné členské zemi EU, zůstává malé. Méně než Dvě desetiny mm, pacientů mají e, informace a pouze jedna desetina e, těch občanů e, říkala, že ví o těch vnitrostátních kontaktních bodech. Mm, ta, mm, v roce 2013 jsme zadali speciální studii, ta byla zveřejněna v roce 2014. Chtěli jsme posílit informovanost pacientů a jejich možnost volby. Tam jsme také, ta studie prováděla určité behavior, behaviorální um, pokusy. Um, týkalo se tedy toho, jak pacienti jsou ochotní Um, vyhledávat zdravotní péči v zahraničí. Také Evropské fórum pacientů uspořádalo konference v prosin, mezi prosincem 2013 a 2014. Bylo to v Bruselu, v Lublani a v Talinu, takže tři konference. A nakonec jsme také kontrolovali, jak byla ta směrnice transponována do vnitrostátní legislativy. To proběhlo ve 20 členských státech, tento výzkum. Takže to je, to je určitá, to, jak vlastně jsme začali tu eh, zprávu připravovat. Komise už od začátku kontroluje, jak to vypadá s transpozicí této směrnice v evropských zemích. Bereme také v úvahu věci, které chybí. Proti 26 členským státům již bylo kvůli pozdnímu nebo neúplnému eh, provedení směrnice zahájeno řízení o nesplnění povinnosti. A některé problémy jsou eh, tedy stejné v celé Evropské unii. Ukázalo se, že tedy většina členských států má ty vnitrostátní body, kde jsou informace. Členské státy e, také se účastní toho koordinačního mechanismu, e, spolupracují v oblasti elektronického zdravotnictví, také jsou členské státy velice aktivní v přípravě Evropské referenčních sítě. Nyní nás zajímá, jak ta směrnice, nebo zda ta směrnice je řádně transponována. To je obtížné, protože zde máme 28 rozdílných zdravotnických systémů. Mm, zjišťujeme, že eh, existuje snaha na úsilí, na, na té úrovni národních ale některé země mají třeba velice složitý systém toho předchozího eh, souhlasu, což vlastně může být nakonec překážkou. Pak jsou tam eh, problematické třeba nízké, eh, nízké částky na to proplácení. Nejnovější studie Eurobarometru také jasně ukázala, že občané v Evropské unii jsou velice málo informováni o té možnosti využívat přeshraniční zdravotní péči. Takže tím se ukazuje, že vlastně to oslabuje možnost požívat toho práva na přeshraniční zdravotní péči. Čili stojí před námi mnoho problémů, ale chci vám slíbit, že komise bude všechny problémy řešit velice e, aktivně v následujícím období a že to nakonec bude ku prospěchu evropských pacientů. Děkuji. Madame Paní eh, Grostet, autorka otázky. Děkuji. Eh, já se chci zeptat na mm, Evropskou referenční síť, protože ta příští výzva pro skání produktu eh, by byla být provedena během tohoto roku. A mě by zajímalo, co může komise udělat pro to, aby se zlepšila úroveň informovanosti o té referenční síti, aby se eh, toho účastnila ta nejlepší výzkumná střediska například. Eh, v případě vzácných chorob. Tam by bylo dobře nastavit ta kritéria tak, aby eh, se přihlásili ti, kteří mají největší zkušenosti s léčbou eh, těchto vzácných chorob. Takže mě zajímalo, jak to vypadá s prováděním doporučením, která byla přijata v minulosti. Jinak se chci tady, jestli ještě mohu vystoupit jménem pana Petrleho, který tady není a který také měl pár otázek, až budete připraven mu dát slovo. Děkuji, eh, paní Šajemperi. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku Mary McGuinness. Podle šetření Eurobarometru v květnu 2015 pouze 2% Evropanů zvažovali možnost se léčit v zahraničí a to proto, že je obtížné získat informace o přeshraniční lékařské péči. Komise nám slíbila, že eh, přijme pokyny, které by měly vést k tomu, aby eh, občané byli dobře informovaní o svých právech. Takže mě zajímalo, jak to teď vypadá s prováděním toho plánu. Voilà, donc effectivement, euh, je, il est important de bien Jenom eh, je důležité eh, si uvědomit, jakým způsobem bude probíhat tato debata. Teď řešíme otázku číslo jedna. Vy jste teď eh, přišla s tématem, které bude následovat za okamžik. Takže pořád jsme o, o té jedničky. Chci se ptat, jestli eh, někdo k tomu ještě něco má. Paní Divazi. Ano, já bych eh, chtěla ještě prohloubit tu otázku paní Grostet a eh, obracím se na komisi. U těchto referenčních sítí mm, jedno by se mělo týkat například vzácných onemocnění. A mě by zajímala fagoterapie u nás je jedno takové středisko, které združuje celou řadu výzkumníků. Musím vědomit, že lidé, kteří se chtějí léčit, tak musí jet do musí jezdit do Spojených států. A, a to je tady návrh na řadu inovativních eh, projektů. Musíme si uvědomit, že eh, antimikrobiální rezistenci jsou postiženo asi 25 milionů lidí v Evropě, ale je potřeba se zorganizovat na evropské úrovni, aby vzniklo skutečné referentní středisko, které bude moci prohloubit nebo zlepšit léčbu. V této oblasti pan Farie má slovo. Já jsem měl také otázku na komisi. Směrnice o přeshraniční lékařské péči má usnadnit přístup k kvalitní lékařské péči a zlepšit spolupráci. Komise již prohlásila, že s tím eh, prováděním směrnice je problém ve členských státech. Tady v článku 8.5 například říká, že když zdravotní péče nemůže být v daném časové lhůtě, která je eh, lékařské splnitelná na daném území, tak eh, v závislosti na tom zdravotním stavu a průběhu onemocnění a, a také eh, v závislosti na bolesti, kterou například pacient trpí, nebo povahou zneschopnění pacienta, je potřeba tu lékařskou péči Eh, nasmluvat někde jinde. Takže i bolest pacienta musí být zohledňována při e, využívání přeshraniční lékařské péče. Mě zajímalo, které orgány mají přesně na starosti posuzování toho stavu pacienta. Tak mě zajímalo, proč se to neobjevuje zatím eh, v té zprávě o provádění této směrnice a jestli se to objeví v těch příštích zprávách. Děkuji. Takže teď prosím komisi, aby zareagovala. Děkuji. Nejprve tedy odpovím otázce paní Grostet a, a potom i ostatní. Evropská referenční síť je jeden z nejdůležitějších nástrojů spolupráce mezi členskými státy v oblasti zdravotnictví. Jsou to takzvaná klinická eh, střediska excelentnosti, je jich celá řada v Evropě. A otázka je, jak eh, prohloubit nebo zlepšit jejich spolupráci. Buď ten proces může jít ze zhora nebo z dola. Obojí je možné podle eh, současné legislativy. No, bychom chtěli, aby všichni kliničtí pracovníci, kteří s tím mají eh, zkušenost, aby se vstoupili do takové sítě a aby se podělili na rozpol rozhodování. To, co jsme tedy eh, dělali v posledních letech, kdy jsme zvažovali tuto možnost evropské spolupráce, tak bylo to, že jsme zorganizovali eh, konzultace s veřejností, měli jsme celou řadu zasedání s různými národními experty, abychom se poradili o tom, jak nejlépe provést ehm, tyto reformy. Organizovala se řada konferencí, abych chtěl zmínit dvě, jedna tady v Bruselu, to bylo v roce 2014, další Portugalsku, v Lisabonu, to bylo eh, do 2015. Zúčastnilo se toho 800 klinických expertů, ale také manažerů a zdravotních pojišťoven a zástupců eh, pacientů. A potom jsme zahájili komunikační kampaň, eh, kde se objevila tato evropská referenční síť v odborných lékařských časopisech více než 30 a myslím, že máme i velmi dobré webové stránky, jejich prostřednictvím se snažíme eh, komunikovat eh, s těmi zainteresovanými stranami. Také jsme vytvořili právní rámec, to bylo v březnu 2014, kde jsme prostřednictvím prováděcích předpisů přenesené působnosti eh, mohli přímo stanovit, jak ten systém bude fungovat. A všechny tyto referenční sítě jsou velmi aktivní, jsou, jsou zastoupeny všechny členské státy. A teď pracujeme na dalším eh, důležitém orgánu. A teď se tedy dostáváme do bodu, kdy by měla být vypsána výzva předkládání projektu Připravuje se to v současnosti a my doufáme, že to tedy bude moci být oznámeno v druhém březnovém týdnu a že tedy můžeme přistoupit k organizaci těchto referenčních sítí. Musíme samozřejmě komunikovat se všemi správci těchto sítí. Musíme to konzultovat s experty, také musíme komunikovat s těmi národními referenčními středisky a já doufám, že na konci eh, letošního roku budeme moci jmenovat ty eh, nové sítě a že pacienti začnou eh, využívat. A že to tady bude evropský systém. K tomu nás se ptala paní Revazy. My teď nerozhodujeme, jaká střediska mají vzniknout. Jsou to členské státy, manažeři, kliničtí pracovníci, kteří by ten proces měli sami nastartovat a eh, zorganizovat. Co se týče některých konkrétních léčebných postupů, tak eh, je samozřejmě jasné, že některá střediska se budou specializovat, některá eh, budou mít více, na starosti více diagnóz. co se týče té definice eh, bez prodlení, musíme si uvědomit, že v okamžiku jednání eh, tady parlamentu to byla důležitá otázka. My jsme se zhodli na tom, že musíme eh, být monitorováni, tato ta práce naše musí být monitorována. A dole jsme se s čečenskými státy, že budeme poskytovat data. Ve první zprávě moc informací nebylo. protože eh, ten systém byl eh, vytvořen v jednotlivých českých státech relativně pozdě a eh, ty informace podrobnějšího rázu se uvidíte teprve v té druhé zprávě o provádění. A také bychom měli asi jasně říci, že tady existuje určitá oblast, která se překrývá jak nařízení, tak směrnice. víme, že někde nejsou řešeny otázky, jako je cestovné, jako je e, spoluúčast pacientů a hlavně e, v oblasti informovanosti pacientů je potřeba ještě mnoho napravit, protože mnozí říkají, proč mám využívat tu směrnici, když můžu využít nařízení, které je pro mě výhodnější. Doufám ale, že příště budeme mít k dispozici více údajů. Těch eh, postupů je teď celkem 26. Všechno eh, to budeme zkoumat a z pohledu toho, jestli jsou tím zajištěna práva pacientů a jestli se to na každém členském státě řeší dostatečně. Thank you very much. Now we can uh, go. Děkuji. Takže nyní můžeme přistoupit k další otázce. Možná bychom mohli teď probrat dohromady otázku 2, 3 a 4, protože tyto otázky spolu souvisí. No a já bych chtěl, aby na to komise, eh, aby se k tomu komise vyjádřila a potom zazní otázky, na které tedy potom ještě ta komise může znovu eh, odpovědět. Takže nyní prosím komisi. Dobře, dobře, já jsem si teď jenom proběhl ty tři další dotazy. Tyto dotazy se týkají vnitrostátních kontaktních bodů. Jak už jsem říkal, tak eh, míra, informo, míra informovanosti je zatím velice malá a proto se komise rozhodla úzce spolupracovat s organizacemi ehm, těchto vnitrostátních kontaktních bodů ta situace se velmi liší. Možná bych začal eh, tou otázkou pana Petrleho, jak máme harmonizovat ty národní kontaktní body. Mohu na to říci, že ta harmonizace není možná, protože třeba ve Spojeném království tam jsou vlastně čtyři vnitrostátní kontaktní body. V některých zemích je pouze jeden nebo jedna ta organizace, která představuje ten kontaktní bod – v některých zemích zase je to skupina organizací, čili panují tam rozdíly. Snažíme se o výměnu informací mezi těmito kontaktními body. Je tak důležité, aby mezi sebou mohli komunikovat, aby si mohli mm, vyměňovat informace o tom, jak co nejlépe provádět svou činnost. Mm, podle mých zkušeností jsou často, tam jsou, jsou často velice kompetentní lidé, kteří jsou ochotní eh, tedy pomáhat eh, té práci. Mm, naposledy jsme třeba hovořili o eh, ustanovení nového systému, jak si mezi sebou mohou vyměňovat dotazy, jak mohou eh, třeba také mm, zřídit systém, který by sledoval toho pacienta, který čerpá péči v zahraničí a pak se vrací domů. Takže mm, ta spolupráce je důležitá, aby tedy tam byla spolupráce mezi těmito subjekty. Snažíme se pozorovat způsob, jakým eh, fungují tyto subjekty. Už jsem o tom hovořil, že vlastně tam byla speciální studie. Byl to takový speciální program, kde tedy vlastně takový, jak, jakýsi tedy fiktivní pacienti volali na ty body, na ty informační body, chtěli informace, ptali se, chtěli podrobnosti, jak ten systém vlastně funguje. No, možná vás překvapí, že v některých těch informačních bodech se vlastně vůbec nepoužívá telefonický styk takže eh, je eh, otázkou, jestli opravdu všichni tedy odpoví, používají dneska už e-mail a jestli všichni mají přístup k e-mailu, všichni občané, mm, protože některá té střediska tedy používala pouze e-mailový kontakt. Pak jsme třeba také zkoumali, jak se používají nebo jak se využívají sociální média. Některé země zkusily použít tento nástroj a ale ukázalo se, že to příliš nefunguje, protože zde je důležité hovořit s tím konkrétním jednotlivcem, který má nějaký konkrétní problém a často je také důležité do velké míry pochopit ten jeho zdravotní e, problém, aby tedy potom se mu mohlo dobře poradit. Pak tam ještě byly některé konkrétní specifické otázky. Třeba pan Pedicini se ptal, jak je možné, nebo jaká je tedy e, spolupráce italského vnitrostátního kontaktního bodu. <clears throat> My jsme se na to dívali a podle vyhlášky, italské vyhlášky z roku 2014, z přesně 2014, je to tak, že vlastně v Itálii se ta ustanovení musí konzultovat s pojišťovnami, Takže eh, minimálně tak to stojí tedy v, tom, v té italské legislativě. Důležité je, aby ty informace se dostávaly nejen k pacientům, ale i k poskytovatelům zdravotní péče a vlastně ke všem zúčastněným stranám. Děkujeme a nyní dávám slovo autorům těchto tří otázek. Nejprve paní Grostet. Ano, teď tedy budu hovořit eh, jménem mého kolegy, který tady dnes nemohl být. A sice protože to velmi důležitá věc, jestli to, že není možné harmonizovat ty národní kontaktní body a že chcete zajistit, aby se vyměňovaly informace, ale o to přesně eh, jde. Ty informace musí být velmi kvalitní a musí být eh, poskytovány pacientům ve všech 28 členských státech. A základní je ten cíl, jehož chceme dosáhnout. A pokud e, tuto oblast není možné harmonizovat, tomu, že tady asi mnoho rozdílů mezi členskými státy, tak je potřeba se ujistit o tom, že kvalita těch poskytovaných informací je stejná nebo na stejné úrovni ve všech 28 členských státech. A já upřímně řečeno, to mám své pochybnosti, ale zajímalo by mě, co na to komise řekne. Thank you very much. I don't know if... Ano, děkuji. Nevím, zda i pan Pedičinek k tomu chce ještě něco dodat. No ano. Já jsem k tomu chtěl pouze dodat jednu malou poznámku um, položím otázku. V Itálii existuje referenční bod, ale mě zajímá, zda komise zkontrolovala, jestli ten vnitrostátní uh, bod opravdu funguje, protože tam není žádný, oni nemají ani webovou stránku, ani nemají žádné telefonní číslo. A ministerstvo zdravotnictví Itálie uh, se vlastně ani nějak nespojilo s uh, pacientskými organizacemi. A přitom v té směrnici to tak má být? Děkuji, nevím, Stále ještě někdo další chce položit dotaz. Není tomu tak. Takže můžeme dát slovo opět komisi, aby se k tomu vyjádřila. Dobře, tak možná nejprve odpovím panu Pedicinimu. Itálii jsme zahrnuli do tohoto Eh, do této studie Mystery Shopping, protože jsem říkal, že jsme tedy na Mátkově vybrali několik těch kontaktních bodů. A musím říct si, že když jsme tedy eh, je kontaktovali, tak oni reagovali. Takže my jsme tam v té studii nehodnotili jednotlivé země. Eh, Itálii, v Itálii nemají telefonní číslo také jsme na to upozornili, ale nejedná se to, netýká se to pouze Itálie, je víc takových členských zemí, kde vlastně není možné kontaktovat eh, ten národní bod eh, telefonicky. Takže mm, my jsme ale se s nimi spojili, takže víme, že existují, tak nevím, jestli ta odpověď tedy vám úplně postačí. No a co se týče otázky paní Grostet, tak při těchto takových křížových kontrolách eh, se snažíme mm, vydestilovat takové dobré osvědčené příklady, například eh, toho, jak informovat o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení nebo jak zaručit bezpečnost pro pacienta. Mm, také tam otázka, kolik máte zkušeností nebo zda tedy vůbec máte přístup k informacím o tom poskytovateli zdravotní péče. No a také otázka i kolik ten členský stát je schopen investovat do vývoje těchto vnitrostátních kontaktních bodů. Samozřejmě, že ty investice jsou nutné, protože počet pacientů, kteří eh, cestují za zdravotní péčí do zahraničí, se může navýšit. V některých členských zemích je, je to tak, že ten vnitrostátní bod, eh, že, že mu tam řeknou, nemusíte nikam jezdit, le, lečte se tady v naší zemi. Ale třeba, eh, takže, takže mm, třeba v Dánsku pomáhají pacientům, aby mohli požívat toto právo, radím třeba, aby se obrátili na různé um, pacientské organizace. Takže všechny tyto organizace jsou relativně mladé, nejsou starší než dva roky, takže opravdu potřebují se ještě naučit, jakým způsobem nejlépe fungovat. No a možná bych chtěla ještě pohovořit o systému IMI, e e, který ten umožňuje také důvěrnou výměnu informací mezi těmi vnitrostátními kontaktními body. Takže eh, když eh, ty body chtějí mezi sebou konzultovat nějaké informace, tak vlastně tím v tom systému i my jednak eh, je, to, je ta informace důvěrná a navíc tam mají potom přístup ještě k nějakým specializovaným informacím. Děkuji. Next. Děkuji pěkně. Můžeme přestoupit k další otázce. Je to specializovaná péče, otázka číslo 5. Prosím, slovo má komise. Opět eh, toto byl jeden z kritických bodů naší diskuse nad eh, směrnicí. První ta odpověď by zněla takto. neplánujeme vypracování pokynů pro členské státy v této věci. Rozhodli jsme se pro studii, která by ukázala, jaké jsou náklady vysoce specializované zdravotní péče a lékařských pří, e, přístrojů. Tuto studii samozřejmě po konzultaci s členskými státy uveřejníme později v tomto roce. Takže otázka zněla, jak definujeme takovýto typ služeb a infrastruktury. Ta studie ukáže, jak členské státy tyto věci provádějí v praxi. Já si vzpomínám, že se tady objevila koncepce vlastně určité úrovně nákladů, se kterou by se pracovalo. Byl by to určitý práh, který by uh, vlastně um, byl tou hranicí, za kterou by se považovaly tyto služby za vysoce specializované a, a drahé. Jde nám o to, aby to všechno bylo v souladu s praxí v členských státech. Takže tolik k otázce 5. Děkuji pěkně. Paní Grostat. Ano, i tady vystupuji eh, na žádost mého kolegy Petr Lehol naprosto eh, sdílím jeho přístup když jsme mnohokrát diskutovali o předběžném schválení lékařské péče e, v případě nějaké specializace, tak jsme tam vždycky vyjadřovali své obavy týkají se toho, že e, některé členské státy se schovávají e, za ten požadavek, že je potřeba, aby ta konkrétní léčba byla předem schválena, že není možné jim tak přijet do toho členského státu a požádat o ně. A to oslabovalo celý ten systém. A to, na co se ptá můj kolega Petrle, je, jestli komise máte v úmyslu eh, vydat nějaké předpisy nebo pokyny pro členské státy, abyste vyjasnili tento pojem, tedy specializovaná péče, eh, pro níž je nezbytná eh, prostě předběžný souhlas, tak aby bylo jasné, že ty žádosti musí být přesně odůvodněné. Děkuji pěkně. Jsou k tomuto ještě otázky? Ne, takže slovo má komise. Jak už jsem uvedl, eh, tato autorizace byla kritickým bodem eh, pozdní diskuse v rámci trialogu. Při konzultacích s členskými státy samozřejmě zmiňujeme tento plán na shromažďování údajů. A důvod pro předběžné autorizace pro finančně náročnou léčbu je tématem. My si uvědomujeme rozsah tohoto problému. V členských státech se to liší. Možná by dalším krokem mohlo být nalézt společného jmenovatele. V této fázi však chceme nejprve dokončit studii a zjistit, jak odborníci definují v současné době finančně náročnou lékařskou péči. A chceme to porovnat s tím, eh, poč, s tím počtem eh, předběžných eh, autorizací. Podíváme se, co ukáže studie ohledně nákladů na, na tuto péči, na tuto lékařskou péči, no a uvidíme, jaké budou další kroky. Dejme, dě, děkuji. E, nyní další bod. E, informovanost pacientů, jejich povědomí. Slovo má komise. Takže co může komise podniknout? Jak už jsem uvedl ve svém úvodním vstupu, tak financujeme eh, řadu konferencí pořádaných Evropským fórem pacientů, A na těchto fórech se projednává tato problematika. Jsou tam zástupci pacientů i zástupci poskytovatelů lékařské péče a další zúčastněné strany, které byly eh, přizvány na tuto konferenci z různých koutů Evropy. Vydali jsme takový informační leták ve všech eh, evropských jazycích. Informace jsou také na webové stránce podporujeme také činnost nevládních organizací a napomáháme v řadě aktivit, pokud toto tyto organizace požádají. Dále rozvíjíme systém národních kontaktních míst. Jde nám o to, aby fungovaly účinněji a lépe. No a nakonec eh, máme také eh, odkaz na své webové stránce na e, takovou akci, která probíhá na Facebooku. Myslím si, že to je zajímavé. Nicméně naše národní kontaktní města se nedomnívají, že toto je ten správný nástroj. Myslím si, že e, musíme vycházet z těch zkušeností na národní úrovni. To je ta cesta, kterou bychom se měli vydat. Děkuji pěkně. A nyní opět pana Grostet. Já se znovu eh, na to musím zeptat. Můj kolega Petrle totiž má mm, obavy, protože se domnívá, že přes všechno to úsilí, které eh, vyvíjí komisí a všechny ty nástroje, které jsou dispozice, tak on má pořád pocit, že eh, pacienti jsou pořád velmi špatně informovaní a proto by rád věděl, jestli by nějaká eh, skutečná celoevropská informační eh, kampaň nemohla být zorganizována, aby eh, pacienti věděli přesně, jaká jsou jejich práva. Nemohlo bychom jít ještě dál a možná, že tu informaci rozšířit a zjednodušit, aby jako občané si byli vědomi svých práv, protože občané se jednou mohou stát pacienti a neměli by být penalizováni za svou nevědomost. Thank you very much. We have a question to the commission. Má někdo nějakou další otázku na komisi? Pokud ne, tak ji eh, dávám eh, slovo, aby zareagovala. Když se podí, je zajímavé, jak eh, k tomu přistoupit a co, jak to přesně eh, probrat. Když se podíváte na otázku 11, když se ptáme odborníky na to, jaké mají znalosti o těch evropských záležitostech, o těch evropských právech, možná použít Francii, tak eh, v případě Francie ta znalost francouzských občanů je asi 60 nebo 68 eh, a když se podíváme na to přeshraniční, tak to je 15 Ale možná bychom mohli uvést informace z Polska. V Polsku pod pacienti, zase jsou to výsledky Europarometru, a víme, jakým způsobem se Eurobel na to provádí, tak v Polsku je to 44%, kteří uvádějí, že se vyznají v polském zdravotnictví a 14%, že znají podobné procento jako v tom francouzském systému, kteří že říkají, že znají svá práva v případě přeshraniční lékařské péče. my jsme probírali tu možnost eh, takové kampaně Ehm, protože je tady řada občanů a pacientů, kteří se o to zajímají a není kolikrát eh, orgány jsou schopni poskytnout ty informace, nebo jsou některá se kontaktní centra, na které se občané vůbec neobrací s otázkami. A jak eh, nastavit dobře mm, tu vyváženost mezi těmi informacemi, které mají poskytovat členské státy, protože je to, jsou to jejich občané, ti by měli ehm, se postarat o to, abych občané se v tom vyznali. Ale potom eh, je otázka toho, jestli má cenu to provádět na celoevropské půrovně stejným způsobem. My spíš máme pocit, že bychom eh, měli pomáhat členským státům a že by nějaká velká kampaň moc nepomohla. Protože i eh, osvěta v případě vlastního Eh, systém je velmi nízká. Průměru je to asi 24% a 12% je to v případě té přeshraniční péče. Je to mm, těžké vyznat se v tom, když eh, respondenti říkají, že vlastně do značné míry neznají ani ten svůj vlastní systém. Madame Grostet? Eh, Paní Grostet? proč se zdá, že ta velká evropská eh, kampaň mi přijde jako dobrý nápad, tak je to právě proto, že členské státy na tom vůbec nemají zájem a rozhodně to nechtějí eh, dělat a nechtějí, aby eh, se skutečně v praxi začala uplatňovat tato směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Takže musíme se vědomit, že české státy se tomu brání, to všichni víme. A my musíme eh, to jejich zdráhání překonat a eh, můžeme to překonat jenom tím, že ta informační kampaň proběhne a že se obrátí na všechny evropské občany, nejenom na ty pacienty potenciální, ale eh, všichni občané by měli vědět, že existuje způsob, který jim dává určité výhody, že se mohou nechat léčit v jiném členském státu, pokud ta Eh, péče neexistuje u nich doma nebo z nějakých jiných důvodů. Všichni přesně víme, jaké byly ty důvody, které tam jsou uvedeny v té směrnice. A, a eh, tak bychom prostě mohli překonat ty obavy, eh, to zdráhání členských států. Paní Šaldemos, já mám také otázku týkající se informovanosti pacientů. Yeah. Eh, je to samozřejmě komplikované, když ani občané neznají svá práva. No. A když je máme vysvětlit, ani to neznají o tom na vlastním systému a my máme vysvětlovat, jak funguje to v Evropě. Ale mě by zajímalo, kolik znalostí nebo jak můžeme určit, eh, v jakém okamžiku eh, je ta informovanost dostatečná, aby ten systém mohl fungovat dobře. Jednak musí pacienti být eh, si vědomi toho, že mají právo na tu přeshraniční péči a pokud je to zajímá, tak potom by eh, měli snadno získat informace o tom, jak to v praxi funguje, eh, aby se mohli přesvědčit o tom, jestli to právo může v tom daném případě využít nebo ne. Takže nejde jenom o to vědomí vlastní, ale potom o to plnou informovanost. kdy si myslíte, že budeme tedy eh, plně implementovanou tu směrnici? Děkuji. Komise? To je dobrá otázka. Jak eh, velká má být ta informovanost, abychom mohli měřit eh, provádění této směrnice? Víme, že tady jde o přístup eh, ke službám, eh, otázka nákladů. To všechno eh, jsou věci, které můžeme měřit, když budeme zkoumat provádění. Já jsem obecně optimistou. A v tomto případě mám pocit, že když lidé to začnou využívat, tak to bude známější. Média o tom budou podávat informace. Já například vím, že ve Slovensku se to velmi řešilo a už vidíte, že polovina těch, kteří se vyznají ve slovinském zdravotnictví, už má povědomí o tom evropském systému přeshraniční péče. Většinou to je tak asi polovina, aspoň to je ten průměr. nebo se můžeme ptát, jestli je to kvůli tomu, že ti lidé se informují o svém vlastním zdravotnictví, že souběžně s tím se informují o tom evropském. Takže těch cílů je několik, které bychom mohli e, řešit. Eh, zajímavý příklad je Malta, což je malý stát, kde můžeme předpokládat, že ta informace bude vyšší a tam také více využívají přeshraniční zahraniční péče vzhledem k tomu, e, eh, ke, ke své poloze. Tam vidíte, že ta znalost vlastního systému 51% a 34% v případě té přeshraniční péče. Takže tam ten rozdíl je relativně malý. Ale já si myslím, že by bylo asi dobře si stanovit nějaký cíl a potom zaměřit na to, jak ho dosáhnout, ale ve spolupráci s členskými státy. Ehm, ještě nevíme, jak přesně, teď to za všechno začíná. Ehm, mm, musíme být schopni říci, byli bychom rádi, kdybyste to prováděli trochu jinak a nechceme jít samozřejmě k soudu, ale možná to někdy bude nutné. A myslím, že bychom všichni měli mít příležitost eh, tato práva využívat. A to se bude odvíjet od té ochoty členských států tyto informace poskytovat eh, systematicky. Děkuji. Další otázka. E, číslo 7, týkající se porušování povinností. A tady také hned předám slovo komise. Takže co se týče řízení pro porušení smlouvy nebo pro nesplnění e, právních předpisů, to je velice důležitý bod. Už jsem o tom trochu hovořila v úvodu. Eh, Řekal jsem, že s 26 zeměmi už jsme zahájili tento postup při nesplnění smlouvy. Neznamená to, že všechny ty země skončí u soudu. Já eh, bych spíše usiloval o konstruktivní dialog, kdy se budeme ptát těch zemí, jak chápou ty právní, ta právní ustanovení, jak eh, vypadá ta transpozice. Také o nich také chceme hovořit s členskými státy o tom, jak ten systém začlenit do jejich vnitrostátního systému, jak funguje v praxi. Takže spíše chceme hovořit o tom, jak vypadá transpozice té směrnice. To bude taková hlavní otázka, kolem níž povedeme dialog. Hmm, budeme chtít od členských států některé věci ujasnit. Teď nebudu hovořit o jednotlivých zemích, protože uh, se to liší. Některé země mají takový velice sofistikovaný důmyslný systém předchozích povolení a tomu bych rád porozuměl. Samozřejmě, že ty země mají možnost eh, takto postupovat, ale vlastně tím blokují přístup k zdravotní péči v jiné zemi. Jiné členské země třeba příliš neproplácí faktury. Eh, je tam velice nízká, nízké limity. A v tomto ohledu už třeba hovoříme s několika členskými státy. Eh, také víme ale, že ty úhrady eh, splynou z určité historie, z určitého kontextu. V některých zemích eh, je spíše soukromý systém, v jiných je ten státní systém. No a také chceme pochopit, zda dá, ten systém v těch zemích není příliš administrativně nabobtnalý, protože to by vlastně úplně zabránilo těm pacientům využívat tuto možnost. Ti pacienti by třeba potřebovali právník, aby se vůbec vlastně dokázali pak využít to své právo léčit se v zahraničí. Hmm. Také chceme zkontrolovat, jak vypadají ty praktické aspekty, jaké instituce se tím zabývají, jak vlastně vypadá e, ta cesta toho běžného pacienta skrz tento systém. Hm, paní Grostet. To vysvětlení, e, které jsme slyšeli, je velmi zajímavé. E, ještě pořád předstílám, že vystupuji jménem pana Petrleho, ale myslím si, že Eh, by bylo velmi dobře zkontrolovat transpozici ve 28 členských státech, to eh, chápu, ale poté je potřeba také dohlednout na to eh, praktické provádění směrnice, poté, co byla transponována. A já mám pocit, můj kolega by rád viděl, v případě, kde práva pacientů jsou jasně porušována, a že tam existují naprosto zbytečné překážky, které členské státy někdy zbytečně vytváří, tak jestli v tom případě eh, přijdete s nějakými sankcemi nebo žalobou na členský stát, protože své povinnosti porušuje. Nejde jenom o kvalitu transpozice toho textu, ale pro to skutečné provádí. Eh, všichni známe ty případy, eh, narazili jsme na to, když jsme projednávali tu směrnici a proto si myslím, že Eh, to je potřeba bedlivě sledovat. A proto by mě zajímalo, jestli máte nástroj, abyste to vůbec mohli sledovat a případně sankcionovat v eh, případě porušování eh, práv pacientů. Thank you very much. Děkuji. Ještě mm, pan, ještě někdo má otázku? Nikoli, takže dávám slovo opět komisi. Dobře, už vlastně zopakuji, že došlo k té kontrole úplnosti. Všechny členské státy to do určité míry eh, transponovaly tuto směrnici, takže tato kontrola už je skončena. Ale my samozřejmě máme eh, takový velký arzenál různých nástrojů, které můžeme použít, pokud tomu bude třeba. Ale jak víme, tak tato směrnice je velice komplikovaná, navíc je zde 28 různých zdravotnických systémů a musíme dát eh, členským státům čas, aby to vlastně pochopili. Také jde o to, že i samotní pacienti mají možnost obrátit se na soud. V eh, našich jednáních jsme hovořili, že vlastně takovým nejhorším, nejčernějším scénářem by bylo to, že by se nakonec pacienti obraceli na soudy a tato směrnice vlastně vznikla tím, že se pacienti obraceli na soudy. Takže v minulosti to tak bylo. Ještě předtím, než byla ta směrnice, tak eh, někteří pacienti eh, se eh, obraceli na soud, na vnitrostátní soud a vlastně kritizovali to, že členský stát neprovedl tuto směrnici, takže my ale chápeme, že je zapotřebí ještě čas, nevíme, jak to přesně dlouho bude trvat. Takže zatím spíše se snažíme členské státy jaksi chápat a vysvětlovat, ale pokud bude zapotřebí, tak přistoupíme k dalším krokům. Děkuji. Můžeme přistoupit k další otázce. Otázka číslo 8. Bezpečnost osobních údajů a ochrana. Slovo dáma opět komisi. Teď hovoříme o ochraně soukromí a o výměně důvěrných informací o pacientech. Zde plně uplatňujeme ustanovení směrnice o ochraně osobních údajů a také tam bude to budoucí nařízení, které se plně vztahuje i na systém zdravotnictví. Už jsem říkal, že používáme speciální systém IMI, eh, informační systém o vnitřním trhu, který je plně zabezpečení a který umožňuje vnitrostátním kontaktním bodům vyměňovat si informace a všechny ty informace jsou chráněné. Eh, my pokračujeme v těchto věcech. Také teď třeba teď připravujeme novou internetovou nebo novou počítačovou platformu. Využíváme v prostředky z eh, fondu CEF, nástroj pro propojení Evropy a chceme tam, aby tam, tam byly elektronické lékařské předpisy a aby tam také byly další údaje. Doufáme, že do roku 2018 bude tento další dodatečný speciální systém eh, funkční a bude eh, vlastně sloužit jak pacientům, tak i poskytovatelům zdravotní péče. Děkuji. Takže nevím, jestli paní Kadembach ještě k tomu chce položit dotaz. Není tomu tak? Chce se někdo další zeptat k tomuto bodu? Pokud ne, tak eh, přecházíme k dalšímu bodu, bod 9, budoucí opatření. Slovo dávám opět komisi. Tato otázka se týká přeshraniční spolupráce. Nejprve si musíme definovat, co, my, co chápeme pod tím pojmem přeshraniční spolupráce. Mají to být dva regiony, spolupráce mezi dvou, dvěma regiony, například Pirenejský poloostrov, tam je tedy spolupráce mezi Francií a Španělskem, nebo spolupráce mezi eh, Belgií a Lucemburskem, spolupráce mezi Německem a Polskem, také třeba spolupráce mezi eh, těmi, je to tedy v zásadě spolupráce mezi sousedními regiony. No a pak je ještě vlastně interregionální spolupráce. Například jsou zde dva regiony, které nejsou geograficky sousedy. A jsou to regiony, které mezi sebou podepíšou speciální dohodu o spolupráci. Mm, například Skotsko a Jižní Španělsko mají takovou dohodu. Takže to je taková dohoda nebo spolupráce i mezi těmi vzdálenějšími regiony. No a pak máme ještě trans nebo makroregionální spolupráci. Například Řecko, Chorvatsko, Španělsko, nebo, takže je to tedy makro, nebo je to oblast Podunají, země Podunají. Takže to jsou transnárodní regiony, které právě spolupracují v oblasti zdravotnictví. My v zásadě podporujeme tyto typy spolupráce a snažíme se také využít jejich e, zkušenosti. Provádíme mapování mm, prostřednictvím třeba Interregu nebo programu strukturálních fondů a také se využívají prostředky ze strukturálních fondů. Silně věříme, že spolupráce může fungovat pouze tehdy, pokud tam bude ochota té regionální úrovně a jakési požehnání z té celostátní úrovně. Bez těchto dvou eh, mm, prvků je ta spolupráce obtížná. Také žádáme eh, panel eh, odborníků, aby připravili analýzu určitých překážek pro spolupráci. Minulý týden mm, připravili stanovisko na toto téma, kde identifikovali hlavní překážky pro tuto spolupráci je to, taková spolupráce je užitečná, je důležité, nebo můžete eh, ušetřit peníze, můžete využít různé nástroje v té směrnici, můžete používat inovativní postupy a směrnice také podněcuje tuto spolupráci. Děkuji. Paní Kadenbach chce ještě něco dodat? Není tomu tak? Nebo máte nějaký doplňující dotaz? Aha, tak eh, komise tedy byla. To velice jasně vysvětlila, říká paní Karimbach. Takže bod 10. Eh, hodnocení, vyhodnocení existujících systémů. Slovo má opět komise. Hmm. Eh, asi znáte dopis hmm, komisaře který byl požádán, aby připravil toto hodnocení. První oblast, které jsme se věnovali, byla kvalita zdravotní péče a také indikátory kvality péče. Hmm, právě jsme dokončili tuto zprávu, kterou jsme na začátku února představili zástupcům členských zemí zde v Bruselu a příští měsíc bychom ji rádi zveřejnili. Myslím si, že to byla velice zajímavá analýza. Také se ukázalo, jak obtížné je porovnávat ty jednotlivé systémy a měřit věci, které se jen těžko měří. Přesto jsme na tom pracovali, také jsme spolupracovali třeba s OECD, s Evropskou observatoří pro zdravotnictví, která sídlí zde v Bruselu. Rovněž jsme přizvali náš panel odborníků, o kterém už jsem hovořil. Chtěli jsme, aby se věnovali otázce přístupu ke zdravotní péči, protože to je také dost takové, takový obtížný pojem, často vychází z historie jednotlivých zemí. Myslíme Myslíme si, že během eh, té analýzy jsme získali mnoho cených informací, také tam proběhly různé konzultace, dokonce i zde v parlamentu během jedné schůze jsme o tom hovořili. Využili jsme erudice našich odborníků. No a nakonec jsme také využili sdělení komise z dubna 2014, kde se hovořilo o nutnosti přístupu ke zdravotnictví. Tam byly tři pilíře My jsme se snažili také z, zjistit všechny informace a poznatky, které by k tomu sloužily, ale je to opravdu dost těžké ty věci porovnávat a analyzovat. Mají poslanci dotazy? Nemají. Takže další otázka. Centra excelence, na to se ptal pan Pedicini. Slovo má komise. Ano, to je také zajímavá otázka. Už jsem hovořil o evropské referenční síti. <clears throat> Ta myšlenka vytvoření center excelence, ta existuje ve vědě, ve výzkumu, ale také i na té úrovni klinické. A tento Toto pojetí známe z různých členských států. My jsme chtěli vyzvat všechna centra excelence, to znamená ty nejlepší kliniky v Evropě, aby se spojily. To je vlastně taková ještě další um, další eh, úroveň spolupráce, takže nestačí, že ta centra jsou centra excelence, ale navíc ještě budou mezi sebou spolupracovat. Eh, byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo, protože v tom ideálním v případě by tedy ten pacient se třeba dostal do centra excelence v Itálii, ale e, mohl by, mohl by vlastně využít i informace třeba i z centra excelence z jiných zemí, která by byla v síti s tím italským centrem. Takže je důležité, aby tam bylo alespoň pět nebo osm zemí a mělo by to přinést evropskou přidanou hodnotu. Tento dotaz se týká Itálie. Takže co se týče Itálie, tak Itálie je právě v této aktivitě velice činná. Mají speciální italskou legislativu, která obsahuje doporučení italskému systému. V italském systému mají důležitou roli regiony a Itálie eh, vyzvala regiony, aby se účastnili této spolupráce. Doufáme, že nakonec se mm, tohoto úkolu zúčastní co nejvíce italských center excelence. Takže to je vlastně takový přístup jak z dola nahoru, tak ze zhora dolů. Děkuji, říká pan předseda. Má pan Pedicini doplňující otázku nebo někdo další? Pokud ne, tak se můžeme <clears throat> podívat na poslední dva body 12 a 13. Mohli bychom je probrat společně. Takže dávám slovo rovnou komisi. První otázka se týká překážek. Eh, volného pohybu os- pacientů. Myslím si, že už jsem, jsme o tom hovořili jasně se ukázalo, že takovou překážkou je právě nevědomost pacientů. Takže nejdříve musíte znát svá práva, abyste je pak mohli vymáhat. To tedy bude první takový důležitý úkol naší práce, zvýšit informovanost. A druhá část toho úkolu spočívá v tom, že ve spolupráci s členskými státy budeme identifikovat překážky, které brání pohybu pacientů za léčením v zahraničí. Ale myslím si, že už se vlastně vracíme k tomu, o čem jsme hovořili v rámci těch předchozích otázek. No a co se týče ta druhá, té otázky 13, tam se hovoří o tom, že je vlastně eh, určitým způsobem omezován počet těch pacientů, je tam vlastně určitá struktura um, strážce brány, určitá omezující struktura. Mm, například v některých zemích potřebujete posudek svého lékaře, abyste, nebo posudek nemocnice. E, takže v té zemi původu nejdřív ten pacient musí dostat e, třeba doporučení nebo posudek, ale jde o to, že kritéria musí být všude ve všech zemích stejná a tohle je právě zrovna jedna oblast, které se chceme věnovat. Pokud eh, obvodní lékař v jedné zemi zjistí, že pacient potřebuje specializovanou péči v zahraničí, No pardon, tedy pokud, eh, vlastně pokud tedy, eh, to zjistí ten obvodní lékař té druhé zemi, tak by to vlastně mělo být považováno za rovnocené, jako když to rozhodne ten obvodní lékař eh, v té zemi původu pacienta. Tato věc zatím ještě úplně nefunguje, my doufáme, že to bude fungovat, budeme to řešit i v rámci těch řízení při porušení povinností a také to je jedna z věcí, kterou si musíme vyjasnit s členskými státy. Děkuji, říká pan předseda a nyní paní Šaldemoze. Ano, je pravda, že zde hodně hovoříme o nutnosti osvěty pro pacienty, ale já mám ještě možná jednu takovou zásadní otázku. Jedna věc je informovanost pacientů, ale na druhé straně víme, že existují některé členské státy, kde se nedaří tu směrnici transponovat a kde existují překážky. Chci se zeptat, zda pozorujete nějaké takové typické překážky, nějaké, nějaké vzorce těch překážek. Je to třeba Eh, třeba v zemi, kde lidé platí hodně na, na to zdravotní pojištění, tak tam třeba je nějaký konkrétní problém, nebo je tam nějaký vzorec, že třeba určité překážky jsou ve, v severních zemích, nebo v jižních zemích, východních, západních. Ehm, je pravda, že nebo je to tak, že zkrátka v každé zemi je to úplně jinak. A pak eh, mám ještě jednu otázku navíc. Kdy se domníváte, že budeme mít eh, plně funkční systém, který umožní pacientům léčit se v zahraničí. Bude to za pět let, za deset let? Kde bude ten systém opravdu plně funkční? No, and then... Uh, Děkuji, jsou další dotazy? Ne? Tak prosím, komise. Já se ještě zmíním o té studii o rubarometru. Asi 30 dotázaných uvedlo, že uvažují o léčbě v zahraničí. Takže těch evropských občanů je asi 30 Myslím si, že to je relativně vysoký počet. Samozřejmě nevíme, jestli o to stojí, protože nemají péči ve svém státě, anebo zda v tom spotřebují nějakou lepší možnost. Samozřejmě víme, že pacienti chtějí tu lékařskou péči nalézt co nejbliže svému domovu takže to prohlášení e, jsem ochoten jít tam a tam, tak e, nevíme, zda by skutečně e, po této alternativě sáhli. Jedna věc. Druhá věc, pokud půjdu do zahraničí, tak v jakém režimu to bude probíhat? Bude ten lékař a sestra hovořit mým jazykem? Samozřejmě v případě těch takzvaných velkých evropských jazyků by se pravděpodobně dalo počítat eh, se snažší domluvou. Různé služby jsou v současné době již na, nabízeny. Dalším problémem je, že pacienti eh, chtějí mít překlad té eh, své lékařské, dejme tomu, zprávy, ale v té zprávě může být eh, mnoho různých stránek a ten překlad by byl velice drahý. Takže takovéto praxe musíme ještě ověřit. Nicméně jsme také svědky nového jevu. Zaregistrovali jsme například, že jsou tady nové struktury, zprostředkovatelé, kteří se chtějí mm, pomoci, eh, chtějí takto. Zatím nevíme, jak to funguje. Požádali jsme členské státy, aby situaci monitorovali a podali nám zprávu, jak vlastně eh, se provádí činnost v této oblasti. V těch veřejných výzkumech eh, se směšují pojmy. Eh, mnohdy se hovoří o takzvaném zdravotnickém, zdravotnické turistice. A samozřejmě se to týká například oblastí, kde ty náhrady jsou velice nízké. Tyto služby se nabízejí plastický chirurgický zákrok je eh, mnohdy pacientům nabízen, ačkoliv jejich zdravotní problémy jsou, jsou odlišné. Takže je tady řada problémů, které mohou přispět ke eh, složitosti této směrnice. Já doufám, že činíme maximum pro provedení této směrnice. Samozřejmě chceme, aby byl respektován rámec. Poskytovatelé zdravotních služeb, profesionálové a pacienti také budou mít eh, možnost eh, celé to dovést k úspěšnému konci. Děkuji pěkně. Můžeme ukončit tady eh, tuto část našeho setkání. Děkujeme komisi za její užitečný vstup. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání. A tím je virus Zika. Potom spatřil komisi. Máme zde návrh usnesení. Vyslechneme si autory. Prvním je paní Šeria Perik. Děkuji, pane předsedo. Je evidentní, že musíme bojovat proti tomuto viru, aby se nám situace nevymkla z kontroly, aby se virus nerozšířil v Evropě prostřednictvím Komáru varla, ale víme, že těch typů komáru, který tuto nemocení rozšiřují, je více. A mohlo by to být problém zejména pro mladé rodiny. Komise eh, vyčlenila 10 milionů euro na boj proti této epidemie. A jak víte, určitě bude stát mnohem více peněz eh, vyvinout eh, vakcínu. Je také nezbytné, abychom se dnes zamysleli nad eh, tím, jak tuto situaci řešit. Měli bychom se známit se situací v těch zemích, které jsou postiženy vypuknutím této epidemie. Měli bychom také sledovat eh, přítomnost tohoto viru v různých oblastech, eh, protože existuje riziko, že by se mohl dostat až do Evropy. Mě by zajímalo, Eh, co si o to myslí komise, jestli má nějaký způsob, jak bojovat eh, proti tomuto nebezpečí, protože víme, že prostřednictvím eh, leteckých cestujících nebo prostřednictvím nákladních lodí je možné, že sem ten, ten virus bude zanesen. A také víme, že letní události by k tomu mohly velmi přispět. Víme, že tento virus může vést eh, k obrovským tragédiím, k genetickým malformacím a eh, je tedy potřeba tu situaci velmi bedlivě sledovat, eh, protože zatím ještě bychom mohli zabránit jeho rozšíření v Evropě. Vím, že už se podniká řada iniciativ, já jsem tomu velmi ráda. Byla bych ráda, bychom k tomu mohli přispět tím naším usnesením pokud eh, ho parlament schválí. To by mělo být eh, naším eh, hlavním cílem. Měli bychom si uvědomit, že jsou tím ohroženy zejména těhotné ženy a rozhodně bychom zabránit, aby některá z nich byla nakažena. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že tady teď máme před sebou tento text. Je to dobrý základ pro další diskusy o tomto tématu. Eh, měli bychom to důkladně projednat na výboru, než to půjde na plánní zasedání, aby to nebylo uspěchané. Mám také několik otázek, zejména v souvislosti eh, vývojem vakcíny a také, eh, jestli v programu Horizon 2020 existují možnosti pro další čerpání prostředků na zkoumání tohoto viru. Jak už říká moje kolega, eh, moje kolegyně, musíme zabránit jeho rozšíření a proto musíme také vědět, jak vůbec fungují ty přenosné mechanismy Eh, myslím, že to ještě nebylo dostatečně probádáno a eh, i na úrovni členských států bychom měli přemýšlet, jak podnítit co nejlepší spolupráci. Víme, že žijeme v globalizovaném světě, takže už jenom vysledujeme tu trasu, po které se ten virus šíří eh, v poslední době. Vlastně kolem rovníků v tropických oblastech, kolem celé země koule a e, my tady musíme přijít s nějakým dobrým plánem. Myslím, že to usnesení je dostatečně kvalitní a, a myslím, že e, ho budeme e, moci dobře ohájit na veřejnosti a udělat všechno, co je v našich silách. Protože by to mohlo vést k různým obavám a znepokojení a já si myslím, že bychom měli hlavně zkoumat ty příčiny, abychom je mohli zabránit. Děkuji. Za Alde pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to velká obava, my to uh, sledujeme. Eh, velmi bedlivě Portugalsku. Jak už říkal můj kolega Matias Grote, tak prakticky došlo k cestě kolem světa tohoto viru, eh, kolem rovníku. A s příchodem jara a léta si dovedeme představit, že eh, by to mohlo dosáhnout extrémního rozměru nebo rozsahu čím dál tím eh, se blíží ta epidemie. Už to rozhodně není jenom Brazílie, která je tím postižena, ale také Venezuela, Kolumbie a je možné, že se to rozšíří po celém americkém kontinentě. A víme, že se to šíří eh, krví, eh, pohlavním stykem, nebo také čistě prostřednictvím píchnutí komára eh, jednoho specifického typu. A eh, víme, že se tím velmi vážně zabývá i Světová zdravotnická organizace. Teď eh, je tedy vlivní, že přichází ten okamžik konečně jednat. Já bych chtěl poděkovat dalším autorům tohoto usnesení, protože myslím, že jsme se velmi rychle shodli na koncensu a Eh, hlavní smysl tohoto usnesení by mělo být upozornit všechny zainteresované osoby na tom, že je potřeba začít jednat. Eh, naším hlavním cílem by mělo být ochránit evropské občany. Eh, další věc, kterou jsem tady dnes dopoledne zmiňoval, je to, že v případě eboli jsme na to byli eh, dobře připraveni. Myslím si, že z toho můžeme také vyvodit určité poučení, například to, že musíme jednat s předstihem velmi rychle. A dohlednout tedy na to, že eh, všechno bude předpřipraveno a musíme vložit svou důvěru v Evropskou komisi. Doufám, že ta se tím bude zabývat eh, jde o totální zničení eh, tohoto viru. Pan Pěkar. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto usnesení zasluhuje naši podporu a je také už nejvyšší čas, aby se začalo eh, jednat eh, rychle, aby nešlo ke prodlení, protože je to epidemie, která se již šíří eh, a víme, že jsme s tím měli určité problémy v případě eboli. Musíme také samozřejmě mít na paměti přiměřenost. Ebola určitě představovala větší nebezpečí ve své době. Musíme apelovat na komisi, aby byla velmi aktivní Není asi potřeba vymýšlet nějaké nové postupy. Ve světě existuje řada rizika nebezpečí a možná, že by eh, měl existovat nějaký obecný institucionální postup, který by měl posloužit v podobných situacích, tak například, aby se vyjasnily otázky související s dynamikou případné epidemie na základě toho potom přijmout potřebná opatření. Je to důležité, je důležité pro zajištění veřejného zdraví občanů eh, v Evropě. Je dobře, že komise už navrhla i finanční pomoc, to je samozřejmě na místě a rozhodně se to vyplatí. Je také možné, že se ta pomoc bude muset eh, znásobovat. Hovoříme o boji proti podobným onocněním, jako je to způsobené virem Zika. Tak hovoříme o velmi hmatatelném nebezpečí. Možná, že někteří mají určité pochybnosti, ale je potřeba hlavně zajistit informovanost pacientů, aby věděli, které symptomy hledat, čemu se vyhýbat, jak předcházet nákaze, jaké preventivní nástroje existují. To všechno jsou naprosto zásadní věce a já bych potom jménem EKR chtěl podpořit tento návrh. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte se připojit k eh, řadě eh, šedou zpravodajů eh, tohoto tématu, která bych chtěla poděkovat za spolupráci. Myslím si, že eh, díky paní zpravodajce, ale i díky nám všem se podařilo vytvořit usnesení, které je komplexní, které zahrnuje tu problematiku s nejlepším vědomím informací, které do této chvíle máme. Eh, samozřejmě my bychom neměli zůstat stát na místě, protože se nám objevují nové a nové souvislosti, především týkající se toho obrovského nástupu mikrocefalie u dětí které jsou dnes nepodloženy ale z druhé strany se ukazuje že je něco jiného v eh, jižní americe než bylo při předchozím viru zika tak jak putoval tím kontinentem předchozích třicet let a určitě bychom měli brát vážně všechny eh, různé studie či prohlášení vědců tak abychom buď to vyvrátili nebo potvrdili že například problém mikrocefálie není v souvislosti pouze s virem zika ale může mít souvislost i s používáním pesticidů či s čímkoliv jiným. to by mělo být naším úkolem protože i to by mohlo následně uklidnit evropskou veřejnost eh, v tom jak ten virus bude nadále postupovat eh, je to samozřejmě epidemie která se šíří ale tady bych ráda eh, podotkla to o čem jsme se bavili dnes dopoledne to znamená významnou roli naší agentury ecdc která od počátku této epidemie přestože ještě nedošla na evropský kontinent tak se snaží zabezpečit veškeré informace údaje ale také nastavit ty procesy tak aby evropští eh, občané byli co nejvíce ochráněni nebo alespoň měli co nejvíce informací k tomu aby se chránit mohli a myslím si že právě tady se ukazuje významnost této agentury eh, kdy eh, právě ti nejlepší experti které máme v evropě jsou schopni velmi rychle a operativně nastavovat ty procesy tak abychom neměli další, další problémy. Eh, za mě musím říct že ještě jednou děkuji za tu spolupráci eh, doufám že eh, takto v konečném důsledku bude to usnesení schváleno protože jsme se opravdu snažili o to aby tam vše bylo ale že to usnesení bude pouhým začátkem toho co se následně bude dít nejenom na evropské komisi ale i například v ecdc to znamená že budeme dále informováni o tom nejenom jak se virus šíří ale například i jak proti němu můžeme zasahovat, nehledě na to, že se šíří z oblastí, do kterých miliony Evropanů pojedou za zhruba čtyři až pět měsíců protože se v nich uskuteční olympiáda a určitě bychom byli všichni rádi abychom mohli dát eh, jasné stanovisko eh, zda hrozí nebezpečí a pokud by náhodou opravdu nebezpečí hrozilo tak jakým způsobem se na něj připravit nebo zda je možné ho nějakým způsobem pro evropské občany ale i pro občany celého světa eliminovat. takže díky moc paní zpravodajce za skvělou práci a i všem svým kolegům a těším se na další spolupráci. Thank you very much. Děkuji, pan Heusling. Ano, já bych chtěl zdůraznit to, co už říkali všichni přede mnou. Eh, je důležité, že jsme našli takto širokou zhodu a že jsme schopni reagovat na vzniklou situaci. Těch otázek je celá řada, je potřeba na něho dát odpovědi. Já si myslím, že bychom měli jít eh, po těch příčinách velmi intenzivně, eh, je sledovat. Ten virus také nepřišel eh, z čista jasna, víme, že už tady je přítomný nějakou dobu, teď ale v poslední době nabral určitou dynamiku a my bychom měli tedy si zjednat co nejvíce informací o tom posledním vývoji. Eh, určitě to nebude problém, který se bude omezovat na ten eh, světový jih, tedy na mm, ty chudší státy, ale určitě se s tím jednou budeme muset potýkat i eh, my. Určitě nemůžeme předtím zavírat oči, ale bude to globální jev. Víme také, že mikrocefalie byla potvrzena v některých případech s tím, že měla existovala konkrétní vazba na virus Zika, ale i těch otázek je pořád ještě řada, které nejsou vyjasněné. Víme, že existují další eh, podezření, to zmiňovala moje kolegyně, používání pesticidů. Takže je potřeba si eh, zjednat jasno v těchto otázkách a také bychom se měli zabývat tím, jak můžeme pomoci v tom postiženém regionu, jak eh, bychom možná mohli velmi jednoduše pomoci, to nemusí být až tak složité, například poskytnout ty ochranné sítě proti komárům, Eh, protože je možné, že v některých oblastech Brazílie nemají eh, přístup k těmto jednoduchým prostředkům, jak eh, se mohou lidé chránit. Ale také musíme jasně dát najevo, že určitě jsou tady některá řešení, která prostě fungovat nemůžou, že se nám asi nepodaří eliminovat všechny komáry. Eh, musíme se naučit s nimi nějakým způsobem žít, ale musíme přijmout opatření, která by měla zabránit vzniku toho onemocnění. Eh, v některých regionech potom se budou muset podniknout sanitární opatření, která by měla minimalizovat to riziko. Určitě existuje několik eh, příkladů, ale nemůže teď znovu začít používat DDT a začít to všude rozprašovat s tím, že by to jedině mohlo zamezit šíření těch komárů, ale Eh, rozhodně bychom neměli otálet a eh, musíme se na to připravit. Eh, naposledy jsme byli svědky toho, že může nastat taková situace a proto je potřeba hlavně zajistit informovanost lidí a mít připraveny opatření a zejména také v souvislosti s těmi olympijskými hrami. Víme, že ten kontakt tady bude navázan a musí se lidé dostatečně chránit. Thank you very much, Mr. Pedicini. Děkuji, pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Hovoří se o nutnosti vyvinout protilátku. Abychom takovou tu látku vyrobili, bude zapotřebí několik let. Inkubace je 18 měsíců, a to je dobrá zpráva, ale každopádně musíme zasáhnout proti rozšíření tohoto viru. Evropská unie poskytla dodatečné prostředky pro boj proti viru Zika. Tyto prostředky je potřeba e, použít pro vývoj e, očkovacího séra. Existují různé kmery tohoto viru, což situace stěžuje. Stěžuje tedy vývoj univerzální protilátky. Virus se přenáší z takzvaného materského komára na potomstvo. To znamená, že budeme mít další problémy s tímto způsobem přenosu. Přirozeně jde také o to, vypracovat techniku, se kterou se experimentuje již v Itálii. Je zapotřebí speciálních diagnostických testů, abychom byli schopni rozlišit eh, mezi tímto onemocněním způsobovaným virem Zika, horičkou dengu a dalšími onemocněními. Musíme dále zkoumat problematiku pesticidů a také zkoumat, jakým způsobem se Eh, onemocnění přenáší, zda to je pohlavním stykem a dalšími cestami. Je nám zapotřebí seriózních vědeckých výsledků. To samozřejmě nesmí být žádnou eh, záminkou pro to, abychom nekonali. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve mi dovolte, abych připomenul, že eh, jsme už v roce 2013 chtěli přijmout eh, opatření společně eh, s komisí a s radou. Eh, to bylo, bylo nařízení o přeshraničních rozbách, což tady nakonec přijato bylo a potom se mohli konstatovat s tou pandemí v uvozovkách chřipky, že ty podmínky a různé systémy kontroly a mechanismy mohou fungovat velmi dobře, fungovaly dobře v případě eboli a já si myslím, že zafungují velmi dobře i v případě viru Zika. A já bych eh, chtěl využít této debaty a položit několik otázek komisi vzhledem eh, eh, k tomu stanovisku zdravotnické organizace máte už nějaké potvrzené stanovisko týkající se Eh, eh, tedy nákaze, přenášení a to, co může způsobat, způsobovat tento virus. K, ohledně těch 10 milionů, které mají být uvolněny na pomoc, eh, které byly schváleny na začátku února, bude to stačit, pokud zjistíme, že ten virus může v praxi vést k neurologickým syndromům, jako je ten, který se nazývá Sinambare. A potom se chce ptat, jestli ten virus má několik fází svého vývoje. Za čtvrté, ten tomu, že teď tady není žádný, žádná úspěšná léčba nebo e, vakcína, došlo už nějakému pokroku při e, výzkumu a můžeme doufat, že e, budou výrobci něco takového vyrábět v masovém měřítku a potom se chci zeptat, jestli máme také například dostatečné lidské zdroje a laboratorní například Eh, zdroje v případě, že dojde k zanesení toho viruse, protože eh, je potřeba eh, se dobře připravit. Marie. Monsieur le Président, merci. Děkuji, pane předsedo. Já bych si byl dvě velmi jednoduché poznámky. Za prvé, v této debatě, ale také v médiích se můžeme můžeme slyšet, že ten virus se netýká Evropy z určitého pohledu toho zeměpisného. Je to sice pravda, kontinent evropský tím postižen není, ale na druhou stranu tento virus už eh, postihl evropskou populaci na francouzských Antilách, na Kvajáně, na Gadelupu, v Martiniku a na ostrově San Marta, kde už byly odhaleny případy nákazou eh, viru Zika. A moje druhá poznámka je následující. E, v roce 2005-2006 ostrov Reunion byl postižen epidemii e, nemoci, která e, postihla 40 obyvatel ostrova. Jenom to uvádím na to, že ta epidemie může mít obrovské rozměry. A teď už pět let tady není jediný eh, případ tohoto nemocnění. A eh, je tedy potřeba jednat tehdy francouzské eh, hygienické orgány, včetně orgánů na ostrově Reunionu, přijali řadu opatření, poučili se s osvědčené praxe a rozhodli se postupovat proti této nově se šířící chorobě a vedlo to a e, podařilo se tedy e, úplně eliminovat všechny případy. A díky tomu vznikla síť, a to jak na, e, na území metropolitní Francie, tedy na evropském kontinentě, tak i v jejich zámořských územích. A možná, že by tento příklad mohl posloužit ostatním v Evropě jako typ osvědčené praxe. Thank you very much. And now Miss Gooding. Nyní paní Gooding. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina podporuje toto usnesení o viru Zika, protože eh, je potřeba s tom postavit čelem, abychom zabránili eh, šíření. Víme, že v dnešním globalizovaném světě eh, máme mobilitu lidí, mobilitu zboží a to by mohlo vést ke šíření a ke umrtím. A vystává s tím řada otázek. Dá se, že to pozornost se eh, zaměřuje hlavně na mikrocefalii, což je samozřejmě dramatická, dramatický symptom, ale jsou tu i další eh, aspekty. Eh, z těch 17 dětí, z těch asi 300, které byly nakaženy a mm, skutečně potom se u nich projevila mikrocefalie, ale víme, že tak to bylo i v případě Gelambare Není tedy ta kauzalita přesně potvrzená v Kolumbii, eh, což je ta druhá nejvíce postižená země virem Zika, nedošlo k žádným odhaleným případům mikrocefalie, nicméně ve Spojených státech. Tady eh, každý rok je objeveno až 25 případů mikrocefalie a to přitom tady ten virus Zika není přítomen. A já si myslím, že bychom se nad těmito paralelami a souvislostmi měli eh, zamyslet a měli bychom teď vytvořit prioritu pro vědu a výzkum, abychom mohli eh, znát ten přesný stav. A také bychom měli zkoumat to, jestli virus eh, Zika souvisí s používáním eh, pesticidů. Musíme tedy musíme přivítat Brazílii, která zakázala používání jednoho konkrétního typu pesticidu. A já ještě předložím společně s kolegy jeden pozměňovací návrh, kde budeme Pyreproxifen je ta látka, Eh, a požádáme tedy komisi, aby eh, prověřila schválení používání tohoto pesticidu v Evropě. Thank you, Ima. Ano, děkujeme. Nyní pan Palco. Děkuji. Děkuji. Já nemám eh, nic nového, chtěl samozřejmě poděkovat všem kolegům budeme muset udělat eh, všechno pro to, abychom eh, zabránili šíření viru. Víme, že Brazílie je nejohrožnější země, víme, že se tady budou konat letní olympijské hry v letě a eh, víme, že tady budou davy návštěvníků, kteří tam pojedou z Evropy. A víme, že tedy vyvstává poměrně značné riziko přenosu tohoto viru. A proto bychom měli zkoumat například, jakým způsobem došlo k šíření toho viru ve Spojených státech, eh, protože eh, nakonec to budou sportovci, kteří se budou muset sami rozhodnout, jestli ta rizika eh, nejsou příliš vysoká, aby se sami rozhodli, jestli se budou účastnit olympijských her. Já bych řekl, že to je obrovské nebezpečí pro další šíření viru Zika. A proto si myslím, že ta situace je velmi naléhavá, musíme udělat všechno to, abychom nezaspali. No, Děkuji. A nyní máme možnost vyslechnout si komisi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi pouze několik komentářů, které se týkají tohoto které se týkají usnesení. Takže za prvé, jak vypadá mezinárodní rámec, který se týká mezinárodních hrozeb. Máme zde nařízení, máme zde také mezinárodní smlouvu a vlastně dohlíží na to Světová zdravotnická organizace. 1. února 2016 Světová zdravotnická organizace vzhledem k novému ohnisku viru Zika vyhlásila Eh, nouzový, eh, vlastně celosvětový stav nouze, kterým se aktivoval nový eh, ten mechanismus, který se týkal toho speciálního systému ohledně tohoto nového ohniska nemoci. Jak se zaznělo, tak na úrovni Evropské unie máme od roku 2013 rozhodnutí a rady, které se týká přeshraničních zdravotních hrozeb. A to je připraveno právě k tomu, abychom se dokázali s těmito hrozbami vyrovnat na úrovni EU. I tyto mechanismy byly aktivovány, zejména tím, že byl svolán výbor pro eh, bezpečnost veřejného zdraví. Ten výbor už byl schválen několikrát, aby hovořil o těchto nebezpečích a také požádal ECDC, Evropské středisko, ehm, aby eh, tedy se aby připravilo speciální posouzení rizika, které se týká také třeba poradenství, informací pro veřejnost, informací pro zdravotníky, toho, jak má být monitorován virus Zika, také jaké definice se mají používat. Mm, také se bude monitorovat eh, počet vrozených vád u novorozenců, pak tam spadá třeba i otázka dezinfekce dopravních prostředků anebo kontrola přenašečů. To jsou všechno věci, které se budou, které pak budou právě v tom posouzení rizik, které, na kterém pracuje tento zdravotní výbor. Už teď probíhají podrobné diskuse o návrhu textu, který připravilo středisko ECDC a zítra se ten zdravotní výbor sejde znovu, aby ten text dokončil a dopiloval. Hmm. Existují zde tedy opatření v Evropské unii, která jsou koordinována, týkají se také třeba um, vlastně informací pro lidi, kteří se chystají vycestovat a právě i tyto informace budou eh, v, vlastně přístupné ve více jazycích. Rovněž jsme aktivovali síti, kterou, které se, která, která se týká vrozených vád, která je v rámci center výzkumných středisek, abychom právě také pracovali na tom, zda existuje propojení mezi, Zika, mezi tím virem Zika a mezi těmi vrozenými vadami. Také chci říci, že i v Evropské legislativy máme ustanovení, která se týkají transfuze krve a darování orgánů. Jedná se o to, že tam že lidé, kteří se vrátí z postižených nebo z rizikových oblastí, tak se vlastně na ně budou vztahovat určitá eh, odložení, určité posunutí lhůt. Také jsem říkal, že ten zdravotnický výbor rovněž požádal ECDC, aby připravil i dotazník pro členské státy. Tato práce nyní probíhá, ale podle informací, které mám k dispozici, je to tak, že teď na evropské úrovni pracuje 72 laboratoří, které mají kapacitu eh, provádět analýzy vika, eh, ziru, eh, pardon, viru Zika Um, tyto laboratoře jsou ve 23 zemích a teď také zjišťujeme, jak mohou tyto členské země um, spolupracovat s těmi ostatními, jak které můžeme sdílet ty naše zdroje. Co se týče vyvíjení vakcíny a léku, Evropská agentura pro léčiva 8. února připravila nebo založila speciální pracovní skupinu, která má pra, pravidelně poskytovat informace o tom, jak to vypadá tedy s vývojem léčby na virus Zika. Co se týče kontroly přenašečů, tak samozřejmě máme už zkušenosti s jinými nákazami, například tedy se to týkalo té horečky E, chicken gania a ještě další. Také se to týkalo i dalších infekcí způsobených přenašeči, bylo to v některých členských státech. A jak už jste bylo řečeno, tak právě několik členských států, třeba Řecko, má zkušenosti, nebo Itálie, nebo Francie, mají zkušenosti právě s těmito nemocemi přinášenými přenašeči, jak metropolitní Francie, tak i ty zámořské departmány, ale patří tam třeba i Španělsko a Portugalsko, takže všechny tyto země již mají zkušenosti s tlumením Eh, infekcí nebo přenášení eh, prostřednictvím přenašečů, zejména se to týká tedy těch komárů. No a v této souvislosti bych ještě chtěla si, že středisko ECDC a dnes dopoledne, pardon, ještě možná teď jste paní ředitelka střediska ECDC, takže možná na to ještě bude chtít reagovat. Takže ECDC už teď eh, připravuje speciální síť um, pro sdílení informací o nemocí roznášených přenašeči. Takže to bude i na té evropské úrovni. A nakonec ještě chci vyjádřit k ochraně eh, lidí před eh, kousnutím komára, před, eh, před tím píchnutím komára. Mm, je tady celosvětový fond, který už poskytl miliony moskytěr, aby právě ochránil lidi před tím, že na ně bude komáry přenesen nějaký vir. A ještě co se týče toho mechanismu, který byl nedávno zřízen, je to vlastně tedy taková to určité lékařské těleso. Mm, zatím tedy ještě komise nebyla požádána, aby využila tento mechanismus, nebo aby využila ty zdroje, nicméně tento mechanismus toho lékařského tělesa existuje. Eh, Byli tam přislíbeni pracovníci a tento, toto těleso je tedy možné potom eh, využít nebo nasadit, pokud by bylo zapotřebí. Eh, je jasné, že ta situace se neustále vyvíjí. Komise už ale ehm, provedla celou řadu opatření v rámci stávající legislativy a v rámci stávajícího programu, aby se s tímto problémem vypořádala. Děkuji. Děkuji komisi. A ještě zde máme zástupce Světové zdravotnické organizace a ECDC, kteří možná k tomu budou chtít eh, vystoupit. A ještě paní Grivasi má k tomu dodatečný dotaz. Musí. Eh, Děkuji za eh, všechny ty odpovědi. Ale mám pocit, tady je několik bodů, které nebyly <clears throat> úplně předmětem této diskuze, vzhledem k tomu, že toto je velmi naléhavá zdravotní krize, je potřeba jednat Myslím, že máme tady státy, jako je Španělsko, Itálie a Francie, které budou konfrontovány s tímto problémem velmi brzy. Já mám ještě několik věcí, které jsem k tomu chtěla dodat. Vím, že neexistuje vakcína, ale Baraktek v Indii je výrobce, který už vyvinul dvě vakcíny, které bude ještě potřeba otestovat, eh, aby se přeskomala jejich účinnost a bezpečnost. Takže mě by zajímalo, jak na tom je ta, tento výrobce v Indii. A potom Evropská komise říkala, že uměla 10 milionů eur, ale já mám pocit, že už tady bylo řečeno, že eh, byly vzneseny ještě požadavky argentinských výzkumníků, kteří říkají, eh, že by tady mohla být ještě nějaká další vazba eh, na ten piriproxifen a že to způsobuje tu mikrocefaly. A potom také vstaly otázky Eh, spojené s eh, vakcinami nebo s očkováním, které bylo provedeno na brazilských ženách nebo na některých z nich. Možná, že i tady jsou další eh, souvislosti. Možná, že by stálo za to si pořídit teď nové studie, které by zkoumaly tyto konkrétní věci, aby se to odstranilo z toho zkoumání, aby se to vyloučilo. A ještě jedna věc k těm doporučením. Nikdo nehovoří o tom, jakým způsobem se budou sledovat Eh, těhotné ženy, eh, říká se nejezdě tam, ale víme, že už tam na místě jsou těhotné ženy a jakým způsobem budou monitorovány eh, tyto ženy, Budou docházet k potratům, v Brazílii například jsou potraty zakázány, ale víme, že pokud je poškození plodu a k mikrocefalii, tak by měli mít možnost si vybrat potrat nebezpečném prostředí. A potom eh, se také chci zeptat, eh, jestli eh, antikoncepce by mohla pomoci bránit v tom, jak nepřenášet. Tak by to možná ke stalo zvážit. We want not to start another Eh, Vážené kolegyně, kolegové, teď už nebudeme začínat další kolo dotazů. Vy jste tedy, pane kolego, se zeptal, tak prosím stručně. Ano, děkuji, budu stručný. No, velmi stručně. Je evidentní, že tady nemůžeme probrat úplně všechny otázky, které eh, s tím souvisejí, ale mm, některé z nich jsou eh, důležitější. Já jsem tam určité věci prosadil to usnesení a došlo k některým případům v Brazílii eh, té mikrocefalie, se prokázalo. V oblasti Rio Grande, to je region, kde eh, se tedy zakázalo eh, používání určitých látek v pitné vodě, protože mm, to potom byly ty těhotné ženy a mohlo to způsobit to onemocnění a proto bych byl rád, kdyby se k tomu komisi ještě mohla vyjádřit. Děkuji komise, poté VHO a poté ECDC. Děkuji za tyto dotazy. Pokud jde o vazbu mezi očkováním dětem a těmi vadami při, při narození, to zatím nelze prokázat. Pokud jsou nějaké informace v této souvislosti, tak to samozřejmě budeme zkoumat eh, s eh, Evropskou agenturou pro léčiva. A pokud je o, té, o to indické očkování, pokud eh, by se jednalo o vakcínu, kterou lze vyvinout, tak to by nás samozřejmě zajímalo. Pokud je o spekulace, ohledně eh, dopadu toho pesticidu, který je spojován s mikrocefalí, tak komise nemá zatím žádné důkazy, o, které by eh, potvrzovaly eh, tuto skutečnost, takže zatím nemáme na vědecké bázi žádné důkazy, které by podpořily tuto domněnku, že je vazba mezi používáním pesticidů a um, vadami při narození. Já jsem zmínil tu částku 10 milionů, kterou komise uvolnila, ale také jsem zmínil probíhající projekty, které pravděpodobně také napomohou a jejich hodnota je 65 milionů. Například no, jsou to projekty na rozvoj nástrojů, strategie, eh, dohledu eh, výzkumu eh, onemocnění dengue, takže existuje asi 65 milionů pro další výzkumné projekty. Ty jsou také relevantní při řešení té problematiky epidemie. Pokud jde o jihoamerické země, tak samozřejmě jsou to státy, které musí sami eh, činit kroky. VHO vydala pokyny které jsou víceméně v souladu s eh, tím, jaké pokyny vydal Výbor pro zdravotní bezpečnost. Takže pouze na státech Jižní Ameriky, aby se těmito pokyny řídili. Děkuji. Děkuji, pan Bertolíny. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil uvést několik komentářů k tomu, co tady uvedli kolegyně a kolegové ve vztahu k VHO. Otázka zní, jak eh, se vytvořila ta spojitost mezi vědem Zika a mikrocefalí. co se stále zkoumá. Já bych začal větou, kterou pronesl pan Bruce Olvy, který má na starosti řešení epidemie viru Zika. Uvedl, že Eh, Zika je vinen, pokud nebude prokázána jeho nevina. To je důležité sdělení. Máme totiž řadu důkazů, které se týkají těchto dvou věcí. Je to především teprve po druhé, kdy se objevila epidemie mikrocefalie v souvislosti s virem eh, Zika. Pevně se to objevilo v roce 2014 ve francouzské Polynezii, tam bylo asi 18 případů, pokud se nemýlím. Nesmíme také zapomínat, že bylo 5080 případů eh, mikrocefalie, které jsou spojovány s eh, virem Zika, což je 163 um, ehm, případů ročně. Tyto počty byly také ověřeny výzkumným týmem. Virus byl izolován ve Slovinsku jsou tady také eh, eh, další důkazy této souvislosti. Nicméně eh, to, že se ty případy neobjevily v žádných dalších zemích, Eh, je to, že mikrocefalie se eh, dá detekovat ultrazvukem v pozdní fázi těhotenství. V zemích, jako například Kolumbie, začaly s těmito vyšetřeními teprve v roce 2015. To znamená, že nebylo možné podchytit tuto epidemii dříve. Pokud jde o takto, musím ještě říct jednu věc, že v Evropě máme výskyt mikrocefalie ve výši 2,85 případů na 5000 eh, novorozenat, Pokud to srovnáte s těmi údaji, které jsem uvedl předtím, tak je to důležitý fakt. Pokud je o spekulace týkající se eh, periproxifenu a vakcín, tak my jsme vydali své stanovisko před, třema, před třemi dny, 19. února. Takže zaprvé neexistuje důkaz, že vakcína může způsobit mikrocefaly u novorozeňat. V roce 2014 eh, se v odborných časopisech eh, objevily zprávy o této vakcíně a zatím tedy není žádná spojitost mezi vakcínou a onemocněním. Pokud je o periproxifen, tak ten způsobuje problém pouze u bezobratlých. Upožívá se pro potírání larev po, dobu, po dlouhou dobu a zatím se neobjevil žádný případ eh, vady při narození nebo něčeho podobného, takže můžeme eh, říct, že eh, nic naznačuje to na to, že proxifen se jakýmkoliv způsobem podílí na vývoji mikrocefalie. Nemáme zatím eh, mnoho zbraní, jak bojovat proti přenašečům. Pokud eh, začneme eh, nějakým způsobem bojovat proti, proti substancím, které s tím šířením nemají nic společného, tak to bude špatně. Těch zbraní proti potírání přenašečů máme málo. Souhlasím s tím, že musíme využít eh, technik a technologií, které máme k dispozici pro potírání nemocí přenášených přenašeči, ať už jsou to komáři jiné, jiní přenašeči, tak eh, samozřejmě tyto techniky musíme používat v širším rozsahu. Pokud jde o výzkum, my jsme byli vždy proto, aby se e, dále rozvíjely diagnostické nástroje, aby se prováděl výzkum. A pokud je o očkování, o vakcíny, tak prosím, abyste mě dobře pochopili, správně pochopili. My pouze my odhodujeme, že za 18 měsíců se budou moci experimentálně ověřovat e, ty účinky Eh, vakcíny, takže to zatím není v dohledu. Pokud je o financování, podali jsme žádost pro příštích 6 měsíců. Týká se to asi 56 tisíc eh, dolarů. Týká se to i UNICEFu a dalších agentur. Eh, které by se měly podílet na zvyšování povědomí. Myslím si, že toto informování je velice důležité. Tento komár může přežít v takto malé sklenici a pokud se nebudeme věnovat přísné prevenci v domácnostech, v zahradách, na balkonech, tak to bude problém. Takže tolik z mé strany, pane předsedo budete-li chtít, jsem k dispozici. Thank you. And now... No, děkuji. A nyní ještě zástupkyně, úřadující ředitelka ECDC. Děkuji. Já se vrátím k několika věcem. Za prvé, bylo zde zmíněno, že v Evropě máme informace o tom, jak se vyrovnávat s těmito infekcemi, které přenášejí přenašeči. To je pravda. Dnes dopoledne jsem říkala, že existují země, kde jsou přítomní tito přenašeči. A právě tyto země mají zkušenosti. Například mají zkušenosti s horečkou dengue, se západno-delskou horečkou nebo s horečkou chikungunya. My samozřejmě využijeme jejich erudici. Um, takže například komise řekla, že v tom zdravotnickém výboru tam jsou také zastoupeny tyto země a mohou tam informovat eh, o svých zkušenostech. A také máme síť entomologů. To jsou eh, odborníci, kteří studují přímo tyto komáry. A jak už jsem říkala dnes dopoledne, teď potřebujeme monitorovat, eh, zda tyto komáři v Evropě také obsahují viry a zda také se ten virus nedostává do Evropy eh, lidmi, kteří sem přicestují. Takže je důležité, aby eh, se vlastně mm, monitoroval ten okamžik, kdy by mohlo docházet k přenosu. O tom jsme také hovořili eh, a budeme tedy hovořit i v rámci toho zdravotnického výboru s členskými státy. Třeba v případě západonilské horečky jsme připravovali mapy, které jsme pravidelně aktualizovali během celé sezony, aby ty informace byly vždy k dispozici, pokud dojde k nějaké rizikové situaci. Pokud se tam objeví přenašeči, Um, kteří obsahují virus, kteří roznáší virus. Takže je důležité, aby ti lidé byli informováni, kde jsou uh, rizikové oblasti. Takže my chceme rovněž v případě uh, viru Zika provádět takové mapování a takové informace poskytovat. Ještě se chci vrátit k otázce financí, k uh, zástrojů. Musíme, pardon, tedy zdrojů poznatků. Potřebujeme schromažďovat poznatky a potřebujeme také informace, které nám umožní kvantifikovat rizika. My víme, že existuje riziko pro těhotnou ženu, která se nakazí virem Zika. Víme, že tam je riziko, že dítě bude postižené mikrocefálí, ale nevíme, jak velké je to riziko. Je to po každé, nebo ve 30%, v 10% případů, to nevíme. A mm, právě tyto studie nyní začaly v těch postižených oblastech a ty studie nám umožní kvali, kva, pardon, kvantitativně ta rizika vyhodnotit. To též probíhá v případě nakažení eh, pohlavním stykem. Tam je to zatím pouze, snad jsou jenom dva případy, které byly dokumentovány a mm, že tedy došlo k přenosu pohlavním stykem. Takže opět musíme zjistit, jak je to časté, jak, eh, musíme to kvantifikovat. A pak se ještě chci vyjádřit k situaci na ostrově La Reunion. Je to tak, že 40 obyvatel této země bylo v období 2005-2006 nakaženo horečkou chikungunya a je pravda, že ten, eh, že ta, ten virus tam nikdy předtím nebyl na tom ostrově Reunion. Lidé proti němu vůbec neměli žádnou imunitu. A vlastně stejným, mm, stejnou zkušeností teď prochází Brazílie. Brazílie nikdy, vlastně neměla mm, kontakt s tím virem. Brazílie nemá, nebo Brazilci nemají imunitu. Takže to, že na ostrově Reunion se tehdy vyskytla ta chikungunya, tak eh, to vlastně souvisí tedy s tou mm, imunitou. A ještě co se týče té laboratoře, nebo laboratoří, mm, je pravda, že v Evropě máme v mnohých zemích laboratoře, které jsou schopné identifikovat virus a ty země, které nemají takovou laboratoř, tak mají většinou nějaké dohody s eh, sousedními zeměmi, aby u nich mohly provádět eh, nějaké ty analýzy a diagnostiku. Takže mm, v Evropě je dostatečná kapacita na to, aby byla diagnostikována ta onemocnění, která souvisí s tím virem Zika. Děkuji vám za všechny vaše poznámky debatě. Fére, vy ještě chcete na 30 sekund něco říci? This is for Mr. Bertolini. Uh, I, didn't know you... No, ještě otázka na pana Bertoliniho. Jsem nevěděl, že jste budete. Pane Bertolini, ten larva, larvicid pyriproxifen, ten zabraňuje komárům, aby vyrostly, aby se šířily, aby se množily a aby šířily mm, také ty nemoci. Mikrocefálie to znamená malý mozek. Já nejsem odborník, eh, já se věnuji veřejné mm, zdravotnictví, ale vy jste řekli, že tedy nebudeme ctít presumci neviny u těch komárů, ale naopak – takže já si myslím, že bychom stejně také měli postupovat u toho larvicidu a měli bychom ho považovat za vinný, pokud se neprokáže jeho nevina. Že bychom měli uplatnit stejný princip. Ne, ne, ne, já jsem toto úplně neřekl. Já jsem pouze citoval um, to, co říkal náš generální ředitel. On řekl, že existují uh, asociace mezi virem Zika a mezi mikrocefálií a že to propojení musíme považovat za reálné pokud se neprokáže opak. Ale to bylo spíše takové provokativní vyjádření. Je důležité, že tedy zatím ještě nemáme eh, důkazy toho, že virus Zika způsobuje mikrocefaly, mm, čili já jsem vlastně pouze řekla, jakou oficiální pozici zastává naše organizace. Tím tedy končí ještě debata, ještě poslední informace je datum předkládání pozměňovacích návrhů 25. února poledne a pouze v angličtině. To je všechno, co vám ještě k tomu chtěl říct. A teď tady navrhuji, vzhledem tomu, že jsme vyčerpali náš eh, program, tak eh, no a my samozřejmě vyčerpaní ještě nejsme, ale můžeme pokračovat v našich dalších eh, volnočasových aktivitách. Příjemný večer.